Colleagues, oh. <laughs> I'm going to name you individually to welcome you. <laughs> Mohla bych vás všechny přivítat individuálně dnes ráno na eh, zasedání našeho výboru pro obranu a bezpečnost, ale než začneme s naší prací, tlumočníci by rádi přednesli krátké stanovisko. Zpráva tlumočníků. Dnes je 37. den naší protestní akce proti administrativě Evropského parlamentu, která nám vnutila naprosto nevyvážené a neakceptovatelné pracovní podmínky. Proto litujeme, že vám nebudeme poskytovat žádné přesčasy. Děkujeme. Oh, really? Um, yes. Oh. <laughs> so uh, uh, thank you for that. And um, we will, as has been made... Ano, uh, skončíme tedy, jak jste uh, slyšeli, přesně na čas 12.30 a uh, jazyky Mm-hmm. máte máme dispozici, máte program a já předpokládám, že nejsou žádné námitky, takže budeme eh, pokračovat podle programu a začneme výměnou názoru eh, eh, takže Pesko a jak to vypadá tedy se její zprávou. A chci mm, přivítat především Arnuta Molenára, který je vedoucím odborníkem pro otázky obrané politiky, a pana Žana Jurima Martyho, který je zástupce ředitele pro obrany schopnost eh, výzbroj a technologie. Děkuji, že jste přišli a během zasedání ministru zahraničí 20. 8. No, černá rada přijala eh, pravidla pro strukturovanou spolupráci, pokud i včetně eh, povinností a práv, které mají členské státy, které se zúčastní projektu PESCO a zde máme tedy zástupce sekretariátu PESCO. A určitě vítáme, že více než půl roku po té, co eh, zahájil projekt PESCO, tak existují pravidla tak, aby PESCO mohlo fungovat. Tento výbor ještě vedle různé diskuze o několika projektech a bylo jasné tedy, že velice často, zatím jsme pouze v rané fázi, nicméně pravidla v nás zbuzují určité otazníky. My jako parlament vždycky samozřejmě máme velký zájem o rozpočet, o peníze a pravidla, které navrhují se, pokud jde o tyto projekty, PESCO vychází z, tedy, z vyhodnocení nákladu, ale podle smlouvy se říká, že je třeba na toto jednomyslnost a nejenom rozhodnutí účastníků projektu PESCO. Takže rozhodnutí vyžaduje jednomyslnost. A kdy to rozhodnutí bude? Tato pravidla samozřejmě také i vyžadují podporu institucí, které zastupujeme zde i my. Můžete nám říci, tedy jak to budou dopady na rozpočet? To znamená, kolik nových pracovníků eh, bude potřeba, aby mohli, aby mohli plnit nové požadavky? Kolik nových hm, pracovníků budete potřebovat? Takže eh, s těmito otazníky se obracím teď na vás a určitě vy budete mít ještě Eh, další, co nám chcete říci, eh, než si vezmou slovo kolegové. Tak prosím, jako první, pane eh, Molenáre. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové. Ano, možná bych mohl trochu zmínit, jaký pokrok jsme učinili od doby, kdy mm, jsme přišli s projektem PESCO v prosinci a možná říci něco o řízení tohoto eh, PESCO a jaká jeho konfigurace. Jak jste již sama řekla, tak my jsme již přijali určité kroky, abychom definovali role, úkoly, povinnosti různých aktérů. Samozřejmě mm, zdrojem je naše smlouva, základající smlouva, rozhodnutí rady, kterým se mm, vytvořilo PESCO z prosince minulého roku a v červnu také jsme i přijali, tedy respektive rada přijala pravidla pro projekty PESCO. A e, samozřejmě čeká nás ještě další práce, pokud jde o plnění těchto závazků a jak to bude načasované, ale e, samozřejmě potom ještě třeba definovat konkrétní úkoly. Možná bych na začátku mohl říci, že na základě smlouvy e, článku 46 6, tak rozhodnutí respektive doporučení Eh, eh, permanentní stále strukturované spolupráce. Eh, rozhodnutí se přijímají pouze na základě hlasování zúčastněných států. A mm, víme, jaký je formát PESCO, ale v praxi to znamená, že když v radě vedeme diskuze, tak vždycky je tam přítomno všech 28 států, ale když rada přijme formálně něco, tak pouze 25 hlasuje. To znamená, my tedy jako my to nemůžeme blokovat. A zde eh, rada může rozhodovat eh, prostřednictvím rozhodnutí či doporučení. To jsou tedy dva typy aktů. Samozřejmě eh, rozhodnutí je závazným aktem, kdežto doporučení nikoliv. A my hm, jsme takový nástroj neměli, takže je to nový způsob, nová metoda práce a já si myslím v zásadě Mm, i e, ta doporučení znamenají politickou schodu, i když je to nezávazný právní akt. A mm, já se pokusím schrnout teď veškeré ty struktury a e, kompetence. Máme zde dvě úrovně v rámci PESCO, to je třeba, abyste pochopili úroveň rady, kde se přijímají ta e, obecná rozhodnutí, tedy všech 25 států je přijímá. Potom máme tím ty projekty, které jsou autonomní a které se řídí e, různými skupinami, které řídí různé skupiny různých členských států. A zároveň tyto projekty jsou pod dohledem rady a e, za, k tomu se za chvíli vrátím. Za druhé, co se týče e, zprávy řízení v rámci rady, zde byla dohoda, že se nebudou vytvářet nové skupiny, nové výbory, bude to probíhat v rámci stávajících výborů, struktur, které existují v radě. A máme zde vojenský výbor, především e, vojenská skupina a EDA a různá tedy fora EDA Eh, která mm, řídí tyto projekty koordinovaným způsobem. 25 eh, zúčastněných států, mm, ty tedy kolektivně rozhodují na úrovni rady, ale individuálně nesou odpovědnost za jednotlivé závazky a Eh, například eh, mm, individuálně mm, předla, předkládají ty národní plány, které potom se vyhodnocují a individuálně nebo skupina státu potom, potom předkládá návrhy nových projektů. A samozřejmě eh, vysocí představitel, vysoká představitelka také se angažuje a potom ty příslušné agentury rovněž. Dále eh, role místo předsedkyně komise, vysoké představitelky, tak ta zajišťuje to, aby PESCO mm, bylo v souladu s dalšími iniciativami, jako je EDF například. Takže vysoká představitelka připravuje tu výroční zprávu eh, PESCO. Bylo rozhodnuto, že to bude v první polovině, tedy v dubnu, tak aby rada mohla potom jednotlivě vyhodnotit to zdály členské státy splnily své závazky, takže vždycky na té květnové radě. Také i e, v druhé polovině roku uvidíme, to je podle cestovní mapy, tak tam e, potom e, předkládá doporučení radě, pokud jde o projekty, které členské státy navrhuje. Takže ona nevybírá projekty, nenavrhuje, ale na základě hodnocení, které provede sekretariát PESCO, tak identifikuje, které projekty navrhne. Sekretariát eh, eh, to eh, je taková virtuální entita, i když to vypadá jako, že by to byla nějaká etablová entita. Ne, není to nic etablovaného, sídlo to nemá. Jsou to, je to IDS, je to vojenský, jsou to vojenští spolupracovníci a potom generální tajemník. A, takže máme tři šéfy v podstatě DG Serrano, a generální ředitel Serano a potom EDA eh, e a mm, máme, eh, my se koordinujeme a ty kontakty jsou tedy každodenní a máme jedno, je, jmenovali jsme tedy eh, i, ta, i ty kontaktní body, kontaktní osoby. Je to tedy virtuální struktura. Není to sekretariát, který by měl nějakou adresu, je to virtuální subjekt, a to je podle nás velký krok před. Je třeba zajistit, že mm, my budeme koordinovat eh, ty různé agentury, různé subjekty, orgány, které mm, mají do toho co říci. A i ten například i ADA spíše se měřuje na vojenské prostředky a vojenčtí spolupracovníci spíše na eh, vývoj vojenské politiky a na ty projekty se zaměřují. PESCO je v kontaktu i s komisí, se tedy se strukturou pro zahraniční obranou politiku a potom samozřejmě i eh, se zúčastňujeme jednání v radě a také i jsme zváni eh, členy, kteří, participanty, kteří tedy se podílí na konkrétních nástrojích, Eh, na, na, kteří se podělí na konkrétních tedy projektech, takže tam jsme také zváni. A mm, jak jste řekla, tak pravidla projektu PESCO byla přijatá, myslím, před dvěma týdny, 25. června, pokud se nemýlím, na FAC. A zde ty diskuse byly o tom, jak ty, eh, ta úroveň těch projektů se eh, propojí s těmi státy, které přispívají do těch projektů. To znamená, jak, se, jak eh, ten evropský rámec bude propojen s těmi zúčastněnými eh, státy. Tady jde o to, aby ty projekty byly relativně flexibilní, sice, ale na druhé straně, aby zde byla eh, právní jistota, aby zde rada měla vše pod řádným dohledem. Jak jste asi viděli, tak zde je povinnost reportingu, to znamená jednou ročně se předkládají zprávy o projektech radě v první polovině roku vždycky. Zároveň s výroční zprávou, kterou předkládá vysoká představitelka a mm, poté mm, se toto postoupí radě, která vyjádří souhlas a rovněž v těch pravidlech se specifikuje, jaký typ informací se musí poskytovat. Samozřejmě zde mm, tam jsou stanovená kritéria, jaké informace se poskytují a e, s tím, že e, je třeba vždy být v úzkém kontaktu s radou a poté e, podle pravidel se také specifikuje, jak fungují ty projekty, jak to bude s koordinací, že vždycky se vybere ten jeden gestorský stát, vedoucí stát, a ten vedoucí stát, ten gestorský stát tedy svolává schůze, eh, jednání a to je tedy ten stát, který jako první předložil ten návrh projektu, nese celou řadu odpovědností, úkolů s tím, že zajišťuje, že skutečně ten projekt bude plnit svůj cíl. Hmm, to znamená, bude eh, řešit eh, problémy, kde existují problémy s nedostatečnými vojenskými prostředky, s hm, kapacitami a protože o to jde v PESCO. Potom členové projektu, také to bylo specifikováno zde, mm, mm, ti by měli rozhodovat o hlavních eh, aranžmá, eh, o tom, jaké mm, zdroje jsou potřebné pro realizaci projektu a podobně. Potom je to otázka těch pozorovatelů. Máme koordinátory, máme členy projektu, tedy participanty a potom pozorovatele. Zde mm, mm, ty, mm, to bude podle jednotlivých projektů, je to docela flexibilní, podle povahy projektu eh, se rozhodne zdáli, by bylo vhodné třeba přizvat další participující státy se statutem opozorovatele. Tady jde o to nabídnout tomu státu tu možnost eh, nejprve být pozorovatelem a poté se rozhodnout, zda do toho chtějí vstoupit v pozdější fázi. Například, když máte toho koordinátora nebo toho, ten vedoucí stát, třeba v oblasti e, kybernetiky, tak mm, tady jde o to, aby to byl ten vedoucí stát, který zajišťuje koordinaci a mohou k tomu potom přistoupit další státy. Jde o to, abychom měli pravidla, ta rozhodnutí se přijímají většinou jednomyslně, tedy rozhodnutí o projektech se přijímají jednomyslně a pokud nebude jednomyslnost eh, zajištěna, tak se rozhodlo, eh, jak budou vypadat ta, tedy sekundární mm, eh, pravidla hlasování, rozhodování. A potom, jak jsem řekl, i pro veškeré záležitosti PESCO vždycky máme jmenovány ty, eh, eh, ty, ty kontaktní osoby. Parlament zde bude hrát důležitou roli, takže my vás budeme průběžně informovat a vy jste se ptali trochu na některé ty rozpočtové dopady. No, u těch projektů, jak bylo řečeno, eh, takže samozřejmě tady eh, eh, eh, většinou tedy se samofinancují ty projekty, ale samozřejmě potom se vyhodnotí, že třeba v určité fázi bude třeba financování z EU, na, z různých třeba fondů, třeba když se splní kritéria, tak lze požádat o pomoc z EDF nebo z jiných zdrojů financování, mm, třeba z oblasti kybernetiky a podobně, ale to potom mm, je podle mm, těch jednotlivých nařízení nástrojů. Dále personální požadavky, mm, obecné potřeby, podpůrný personál pro PESCO. To zatím je v procesu vyhodnocování, to znamená, jaké dopady to bude mít tedy na personální zajištění. Ehm, samozřejmě my v, v rámci CPD bychom si přáli mm, mm, mm, být personálně pojištěni, jaksi zajištěni, to znamená, abychom měli nezbytné know-how, eh, na, o, lidi, experty na konkrétní témata. Takže teď probíhá diskuse, zdali je třeba personálně pojistit PESCO a eh, z jakého rozpočtu, ale to je něco, co vůbec nespadá do mé kompetence. Děkuji, děkuji, pane Molnare. A nyní bych chtěla dát slovo Jean Jury Martimu. Prosím, máte slovo. And thank you for the uh, invitation. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za pozvání. Možná, že začnu takovou eh, rychlou aktualizací situace, možná, že něco zopakuji, protože když pracujeme ruku v ruce se sekretariátem PESCO, tak se samozřejmě zaobíráme na každodenní bázi eh, stejnými tématy. Nejprve, co bych mohl říct, co do nástrojů eh, máme relevantní regulatorní rámec, kde jsou definovány cíle, kde se také vysvětluje způsob práce na základě nejrůznějších rozhodnutí Rady a mm, PESKA. Na straně naší agentury, eh, Evropské agentury pro obranu, eh, máme eh, hmatatelnou jednotku, která se věnuje této problematice. Máme tady sedm zaměstnanců, kteří se plně věnují této problematice. Samozřejmě vzhledem k významu mm, této role v tomto tak významném tématu, mm, samozřejmě máme podporu členských států. Mm, zahájili jsme společný elektronický komunikační prostor, což je nástroj pro rychlou výměnu informací mezi členskými státy PESKA a mezi sekretariátem PESKA. A to už funguje, užívá se to aktivita, každodenní aktivita sekretariátu no, se zaobírá na jedné straně záležitostmi týkající se vnitrostátních implementačních plánů, za které nesou odpovědnost členské státy PESCO a musí podávat zprávu, jakým způsobem dostávají a plní závazky rozhodnutí Rady z prosince. A za druhé se věnují projektům PESCA, což je, řekl bych, přímou cestou pro členské státy, jak se seznámit s, fungo- s praktickým fungováním a uskutečňováním eh, eh, rozhodnutí. Implementační plány teď jsme nazbírali ty původní verze všech národních plánů a doplnili jsme je společně s SVČ eh, v rámci prvního hodnocení těchto plánů a Obrátili jsme se na členské státy s tímto hodnocením. Na základě jejich žádosti funguje to bilaterálně, organizujeme, organizujeme vždycky setkání, kde vysvětlujeme mm, vlastně přehled, který máme v rámci jednotlivých národních států a tady je možno vyměnit si mm, vlastně osvědčené postupy a očekáváme, že novou aktualizovanou verzi těchto plánů budeme mít eh, v lednu příštího roku. Eh, vzhledem k té zprávě, jak už oznámil kolega, která mm, eh, byla zveřejněna v Dubnu vysokou představitelkou. To se týká tedy národní aktivit v rámci národních plánů a všechny tyto plány jsou samozřejmě disponibilní v rámci této elektronické komunikace. Na té straně projektů, jistě si to všichni uvědomujeme, máme 17 projektů, eh, o kterých panovala dohoda v březnu a eh, již byly zahájeny členskými státy. První zpráva o pokroku byla předložena radě eh, Tady jsou eh, představeny nejrůznější projekty, které využijí, a to se děje všechno za využití eh, tohoto mm, výborného nástroje, kdy koordinátoři jednotlivých členských států mají stejný přístup k tomuto elektronickému komunikačnímu prostoru a mohou vyplňovat také příslušné údaje, kde a jak došli k pokroku. A tak se to dovídá hned rada. Členské státy samozřejmě mají odpovědnost za řízení svých projektů. To je významné pravidlo, ale v rámci toho, jak už řekl Arnold, v rámci rámce kde byla stanovena pravidla řízení, musí státy také plnit své povinnosti a podávat zprávu radě za pomoci či prostřednictvím PESCO sekretariátu a svých koordinátorů. A když si přečteme dohodnutý rámec a pravidla, vidíme, že je zde flexibilita pro členské státy, aby mohly přizpůsobit tato pravidla svým specifickým projektům, protože ty projekty se liší jeden od druhého v některých případech. Je to o vývoji systému, v jiných případech se to týká například společných školení. To znamená, typ projektu se liší, povaha projektu se liší a proto také pravidla pro řízení musí být flexibilní. To je jaksi ta první vlna a již připravujeme druhou vlnu a očekáváme, že bude schválena v listopadu. ten kick-off, čili zahájení procesu pro druhou vlnu, bylo již učiněno 2. května v rámci sdělení členům eh, PESKA, kde se byli vyzváni, aby znovu tedy vyplnili elektronický prostor s jejich návrhy projektů a vysvětlit také jaká pravidla budou uplatňována pro hodnocení nejrůznějších návrhů projektů. Toto hodnocení bude provádět sekretariat PESCO, ale naše agentura eh, bude posuzovat eh, aspekt eh, způsobilosti a operativní aspekty. To znamená, všechna ta pravidla, která budou uplatňována, kritéria, která budou uplatňována pro hodnocení, byla vysvětlena členským státům, takže oni mají skutečně dobrý základ pro to, aby věděli, co se od nich očekává při předkládání projektu v rámci PESKA. Lhuta pro předkládání pozměňování návrhu byla do 31. července, to znamená, ještě zbývají dva týdny pro sbírání návrhu projektu a naplánovali jsme takové setkání s členskými státy v září, kdy se k ním obrátíme, kdy se na ně obrátíme již s eh, hotovou, hotovým vyhodnocením a PESCO sekretariat vysvětlí členským státům způsob hodnocení, výsledky hodnocení a bude se o tom diskutovat. To je tedy vlastně připravování informace pro vysokou představitelku, aby potom vypracovala svá doporučení. Takže na straně. Jak kapacity Samozřejmě budeme hledět na konzistentnost projektu, zda odpovídá prioritám stanoveným v rámci PESKA. To je jedenáct priorit, eh, které jsou popsány a které byly schváleny eh, řídícím výborem agentury 28. června. A samozřejmě tento základ bude využit pro řízení hodnot, práci na hodnocení. Máme tady tři hlavní otázky, eh, kterým se budeme věnovat v rámci hodnocení stránky kapacitní. Zda tedy projekt přispěje ke koherentnosti mm, eh, v rámci evropské politiky, eh, v rámci priorit CDP, čili společné obrané a bezpečnostní politiky Druhý aspekt, druhou otázkou je, jak zrelý je projekt. To znamená, jak vyspělý je projekt, je to jenom nějaký nápad, anebo je to něco, co mm, slibuje výsledky. A druhá otázka je, zda projekt přispěje ke koherentnosti s dalšími rámci, eh, které má na to. Je to tedy konzistentní s jiným rámcem, který je vyvíjen v rámci NATO, aby tady existovala komplementární povaha tohoto projektu. A pro spojení s obranou a, a um, dotacemi Evropské unie, to bude také záviset na hodnocení ne během hodnocení projektu na základě jeho potenciální způsobilosti, to nepřísluší naší agentuře, eh, to přísluší komisi, ale můžeme se snažit pochopit, zda projekty mají určitý potenciál pro očerpání eh, prostředků z fondů Evropské unie. Takže z operativního pohledu samozřejmě hodnocení, které dělá EUMS, to znamená SVČ, se jedná o to, zda projekty přispívají k operativním potřebám Evropské unie a jakým způsobem eh, mohou zabezpečit interoperabilní operace. Tady se tady to bude vlastně ten hlavní úhel pohledu při hodnocení. To je tedy v zásadě mm, jako ta hlavní informace o současné situaci v sekretariátu PESKA. Děkuji vám, paní předsedkyně. And, uh, thank you both for your interesting and informative presentations. Děkuji za zajímavou i nabit, informacemi nabitou um, mm, mm, přednášku a teď má otázky pan Galer. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji, pánové za úvod do toho, kde jsme. Eh, na listopad eh, se počítá s eh, další vlnou projektů v Pesku. Jak odhadujete, proč by to teď mělo být lepší, než jak to bylo u pooling a sharing, kde jsme věděli, že to nebylo příliš úspěšné? Chci se zeptat, na tuto věc, protože nemáme ještě jedno rozhodnutí rady. A sice v tom smyslu, aby i operativní náklady PESKA mimo vojenské operace, tedy operativní náklady, byly hrazeny z, Evrop- z rozpočtu EU. Zatím se hovořilo pouze o administrativních nákladech PESKA, které měly být hrazeny uh, z rozpočtu EU, takže proto se chci zeptat, jaká kapitola rozpočtu byla určena na to, aby se uhradili tyto náklady a kolik peněz je k dispozici teď na administrativní náklady PESKA. EDA je součástí PESKA sekretariátu, ale e, jako EDA není financovaná z rozpočtu EU. Takže jak to vypadá s rozhodnutím rady, pokud je o administrativní náklady peska a s úhradou z rozpočtu EU? Jak to uděláte? Další otázka se týká například druhé vlny projektů. Doufám mimochodem, že ze strany členských států eh, budeme mít eh, větší ambice. Budou tyto projekty například zahrnuty do národních plánů členských států, tyto projekty PESCO. A stále ještě je to test run by card eh, o kontroly v dalším kole budou eh, tyto projekty i u CAD. To jsem chtěl ještě vědět. A vy jste se zmínil o našich finančních možnostech z EDF do 21 a pak dále Zahrnete tam všechny projekty PESCO a nebo máte nějaké speciální projekty, které půjdou přes EDIT-P a Fond na obranu, takzvaný Defense Fund? To jsou v podstatě mé otázky. Děkuji. Thank you, Michael. Děkuji, Michale. A nyní paní Lessing. Dank. Děkuji. Já také budu hovořit německy a na úvod eh, ještě jednou vyjádřím svou solidaritu s tlumočníky, kteří jsou dnes už eh, v 37. dnu své stávky. Pan Kaland už mi vzal některé otázky, které jsem chtěla položit i já ohledně financování, ale mám ještě dva dotazy. Myslím, že to bude zejména otázka pro pana Matyho. Jedná se o členství v PESku, ne v jednotlivých projektech. Do budoucna eh, jde o hodnocení eh, obrané agentury EU a na tom bude záležet, zda to odpovídá těm 20 kritériím PESka a chci se zeptat, co může udělat eh, země, zda může vznést námitku proti nějakému negativnímu hodnocení, pokud bude chtít. A další otázka. Eh, kvalifikovaná většina států pro vyloučení nějakého státu z peska. Bude to stačit? Jaké možnosti má stát se bránit v takovém případě? Thank you. And... Děkuji, paní Lery. Děkuji. Děkuji. A já budu zase mluvit švédsky. A mám otázku v souvislosti s těmi závaznými a nezávaznými pravidly. Podle mě to není úplně jasné. Myslím si, že eh, rozhodnutí je závazné a doporučení nezávazné, ale myslím si, že zatím není úplně jasné, co se tím přesně myslí. Byla bych ráda, kdybyste to mohli vysvětlit. A eh, jde o financování v další fázi. Řekli jste, že je, by bylo možné použít i peníze z, na rozvoj, na obstarání materiálu. Co jste tím měl přesně na mysli? A další otázka se týká dalšího rozvoje materiálu obecně. Možná, že bude těžké na to odpovědět, ale tady v parlamentu jsme toho názoru, že evropská obrana by se neměla používat pro vývoj autonomních zbraní. Myslím, že konec konců jsme v plénu o tom hlasovali a tento aspekt šel stranou. My jsme o tom diskutovali naposledy ve Štrasburku a mě by zajímalo, jak to vidíte vy s ohledem na Spojené národy, protože Rada by se přece jen měla zasadit pro zákaz těchto vývoje těchto autonomních zbraní. Jak vypadá současný stav věcí při vývoji těchto autonomních zbraní? Anfangt. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji pánové za eh, to, že jste nás informovali o tom, jak se věci mají. Já mm, se nevyznám moc v číslech, takže nebudu hovořit o detailech, ale e, mám takovou širší otázku, a to především dnes, e, poněvadž zde e, tady máme takového kostlivce ve skříni a protože tady my Eh, definujeme pravidla, ale tady ve městě eh, Brusel a víte, že jak si eh, pan Trump, pana Trumpa máme za zády a mm, tady víme, že mezi nimi je teď takový spor mezi ním a spojenci z NATO a to je ten dvouprocentní cíl a to zrovna teď se asi, asi tady neřeší. aspoň z toho, co jsem doposud slyšel, tak to vnímám tak, že pesko nejenom, že nás nebude nic stát, ale že nám ušetří peníze. Právě díky tomu, že se spojí dohromady síly, prostředky, jak řekl pan Gáler, ale rovněž, i když se nevyznám v číslech, tak jsem docela skeptický já jsem neviděl nikdy projekt EU, který by nic nestál a dokonce by ještě ušetřil peníze. Mám tedy otázku. Když se podíváme na to, co nám říká pan Trump, co říká svým spojencům teď, a určitě jim to zase emotivně připomene dnes, tak co to znamená? Ten cíl 2%. Když uspoříme, ušetříme peníze, tak to nás bude více a více zdalovat, tedy ne nás, ale bude nás to eh, bude eh, to dá eh, se vzdalovat od těch 2%, ale když vy budeme investovat více, vynaložíme více peněz, no tak asi to se tak stane, tak to nebudou peníze, které dostane na to, ale to půjde do projektů, které jsou pro evropský systém PESCO. Takže já tady vidím takový rozpor. Já doufám, že pánové budou schopni rozptýlit mé obavy. Děkuji. Děkuji. Pan Zevka. E, takže poděkovat. E, Děkuji. Také já chci srdečně poděkovat e, za vaše informace a i já eh, jsem si potvrdil, že se tu musíme něčeho obávat. Vypadá to takto. Popr- za prvé, máme tu rozpočet EU, ve kterém máme poprvé velké prostředky na obranu a bezpečnost. Ostatně si myslím, že jsme v úplně nové situaci a plně sdílím názor kolegy z Německa, že eh, Evropa ve větší míře musí převzít odpovědnost za vlastní obranu a bezpečnost. Jaký je ale skutečný stav? V tomto rozpočtu máme nové prostředky, to je těch 13 miliard euro na výzkum, vývoj a realizaci ale je to po, úplně poprvé, kdy v evropském rozpočtu máme 6,5 miliardy na e, posílenou mobilitu v oblasti obrany. Musím konstatovat, že Evropská komise a další agentury na evropské úrovně nejsou připraveny na to, aby tyto prostředky využili efektivním způsobem. Z informací které jsem obdržel, eh, byla to i ta teze, že sekretariát PESCO eh, je virtuální instituce. Eh, to mě v mém názoru utvrzuje. Takže buď budeme brát ty úkoly vážně, anebo zůstaneme u virtuálních struktur a doporučení. Já bych doporučil, aby na fóru Evropské komise, ale i u nás, abychom se zamysleli, zda jsme vůbec připraveni na to, abychom institucionálně eh, podpořili EDU, jestli EDA je vůbec schopná něco zrealizovat fakticky. Pokud máme agenturu pro obranu, jejíž personál je asi 100 lidí, tak prostě nemají šanci na to, aby využili ty prostředky. A nakonec ještě otázka, kdo vlastně bude zodpovídat za využití těch prostředků, například na mobilitu. Kdo za to zodpovídá, kdo zodpovídá za to, co je, a co je důležité z hlediska obrany, co je důležité méně. Ehm, myslím, že tam musíme počítat také s určitými komplikacemi v souvislosti s Evropskou investiční bankou, která nesmí eh, obrané úkoly kofinancovat, takže ta paleta problémů bude ještě širší. Chci se zeptat, zda kromě reflexe o současném stavu uvažujete také o Eh, strukturálních vývojích, to znamená vytvořit potenciál, který umožní eh, rozumné využití těchto prostředků. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A poslední na seznamu mých řečníků je pan Flanagan, prosím. Děkuji vám. Bylo velice zajímavé vyslechnout si vaše dvě informace. Já jsem z Irské republiky, země, která velice dobře zná konflikty, války a problémy, které způsobují, protože konflikty způsobují zvěrstva. A já, i když jsem z Irské republiky, tak uhodněte si, válka skončila, ale přesto hm, je důležité, aby si lidi sedli spolu s Anglií a hovořili o tom, co se dá dělat. Ale když si vyslechnu, co se děje dnes, hm, tak se zdá, že prostě budeme kupovat víc zbraní, víc tanků, tak abychom mohli převálcovat jiné země, abychom přivezli mír. No to teda je mi to, ale mír už máme, nechápu to. Republika Irsko je neutrální zemí. Takže tato zasedání jsou pro mě nesmírně zajímavá, protože mi skýtají příležitost položit otázku řečníkům, kteří se účastní přípravy důležitých rozhodnutí. A tato otázka souvisí s Irskou. Statut sledovatele a mm, detaily projektu eh, budou opravdu mm, objektivně hodnoceny a bude veřejnost seznámena s tím, jaký projekt a proč byl vybrán a jaký eh, mm, pozorovatel byl vybrán. Proč vyzvání pro druhé kolo projektů PESKA už bylo zahájeno, když to první ještě plně nefunguje? A co se stane, když selžou, když selže to první kolo? Další otázka související s Evropskou agenturou pro obranu a přístup k ní. Je dobře, že jsem si vás mohl vyslechnout, protože naposledy, když jsem se snažil přijít a vyslechnout si někoho z vaší agentury, to se týkalo výroční konference. Já jsem se o tom dověděl dva dny předtím, bylo to v listopadu, jako někdo, kdo je poslanec zastupující 124 tisíc poslanců a reprezentuje obvod se s dvěma miliony lidí. Vůbec jsem nedostal pozvánku, my nejsme zváni. A já jsem musel zaklepat na dveře a zeptat se, jestli mohu jít dovnitř. Já jsem se na to, já jsem se vůbec neptala, chtěl jsem rozrazit dveře. Normálně, když hovařím eh, s belgickými policisty, jsou vynikající lidé, kteří neodstrašují eh, ostatní, zatímco v tomto případě jsem eh, byl konfrontován s, evropskou, s evropským přístupem robotu a prostě odstrčili mě zpět na ulici. Můžete mi říci, mohu se zúčastnit příští rok konference, aniž by mě vyhodili a aniž by tím pádem utrpěli urážku všichni všichni obyvatelé, které zastupuji ve svém volebním obvodu? Další otázka aspekt, jak prodávat pesko lidem, a už to tady zaznělo, úspora peněz. Vždyť každý člen by ušetřil peníze, kdyby se neduplikovalo vybavení a výzbroj. Hm, jak to vypadá? Zdá se, že se tady bude přispívat spíše z evropského rozpočtu na obranu a bezpečnost místo na jiné věci. Můžeme někdo v místnosti eh, vysvětlit, jak to ušetří irské peníze, eh, když se bude kupovat více tanků a zbraní, kterých má už moje země plné zuby? Jaký prospěch z toho budou mít jednotlivé země? Jak se to vysvětlí veřejnosti? A pakliže Pesko nebude mít nějakou druhou štokáž, proč by se měly další země připojovat? A potom slyšel jsem Morgeriniovou, jak hovoří o nejrůznějších náhledech na zbraně e, i v evropském způsobu. Možná evropský způsob může být tak trochu nudný, když se podíváte na vlády v Evropě, ale podívejme se na to, co přichází teď. Podívejme se na na populisty a nacionalisty, kteří eh, přicházejí stále více k moci v jednotlivých vládách. Otázkou pak bude, co oni budou dělat s tou ještě nověji a moderněji vyzbrojenou armádou. Budou stavět zdi, zdi, eh, kterou prostě už staví Trump. Co pak se bude něco podobného dít i tady. Já pocházím ze země, kde miliony z nás trpěli, museli jsme opustit naší zemi díky působení Britů, byli jsme vyháněni. A tak Přeci Evropská unie je, e, musí něco dělat. Já tady nemohu být svědkem jako člen Evropského parlamentu, svědkem tohoto vývoje. Vždyť kdyby Evropská unie nevznikla na začátku jako mírový projekt, nepřežili jsme. Kdo bude kontrolovat tu Evropskou armádu do budoucna a nejenom do vzdáleného budoucnosti, ale i v blízké budoucnosti? Já mám celou řadu otázek, ale každopádně vám mnohokrát děkuji za příležitost že jsem se mohl zúčastnit toho zasedání, že mě nevyhodili ode dveří. Děkuji mnohokrát a děkuji vám za to, že podpoříte tým Anglie dnes večer. Dostal jste celou řadu otázek, ale obávám se, že máte pouze omezenou dobu na odpovědnost. Mohu vás poprosit, abyste se snažil zareagovat během pěti minut. Děkuji mnohokrát. Thank you, uh, for the... Děkuji za tyto otázky a uvidím, zdali se mi podaří eh, odpovídat podle pořadí k nákladům, tedy ty správní náklady. Správní náklady, tedy eh, náklady na personál, eh, se, to jde z rozpočtu IS, takže žádný zvláštní rozpočet na to není. A mm, Takže to je z rozpočtu EIS. Eh, a otáz, roz, otázka je, zda ten náš rozpočet by se měl zvýšit vzhledem k tomu, že se zvyšují úkoly. Ano, úkoly v oblasti obrany bezpečnosti vzrostly, takže ano, když se podíváte eh, na nás tady, kteří pracujeme na tomto, tak určitě pochopíte, že eh, nás je málo. Pokud je o rozpočet, to, o tom zmíní se Jury, je důležité, aby jak ty eh, na úrovni závazku, tak na, i na úrovni eh, těch projektů, tak aby to byla součást i národních plánů, aby zde existovala interakce mezi evropskou a národní úrovní. Protože nakonec ve finále ty eh, Eh, vojenské kapacity budou vlastnictvím členských států, protože žádnou evropskou armádu nemáme, takže nakonec eh, to budou eh, vojenské kapacity, tedy vojenský materiál, který bude ve vlastnictví členských států, které budou, který, které budou tento materiál půjčovat případně EU. Takže národní obrané plány musí reflektovat evropské priority, evropské závazky, závazky z titulu PESCO role EDF, no ta je přesně tam definována. Mm, mm, je to teď ve fázi rozvoje, rozvoje kapacit, v, v vývoj prototypu, tedy v té prvotní průmyslové fázi. Některé projekty nejsou v této fázi, třeba jsou spíše operativně zaměřeny, jde o výcvik a podobně. Ne, není to tak, že všechny projekty PESCO by eh, žádali o čerpání z Evropského obraného fondu, ale je zde možná interakce. Například máme zde takzvaný bonus PESCO, když je to projekt, který již je etablován v tom evropském rámci, tak dostane financování navíc. Teď rychle naváži na eh, to negativní hodnocení. Jury asi také k tomu něco řekne. Samozřejmě to jsme ještě nezažili. Ve smlouvě je možnost, aby rada Eh, kvalifikovaně rozhodla, pokud eh, nějaký člen PESCO neplní své závazky, ale já myslím, že to bude eh, otázka diskuze mezi těmi participujícími státy. Když nějaký konkrétní stát neplní to, co by měl, na čem se všichni dohodli, tak potom tam proběhne diskuze, on se může bránit, vysvětlovat, co s tím udělá, nebo proč, jaké byly důvody a podobně. A případně potom může být přijato rozhodnutí eh, tento člán, tento stát eh, odstranit hm, eh, z PESCO. To je taková sankce až, tedy ultimátní sankce. Rozdíly mezi rozhodnutím a doporučením. To jsou Oba to jsou právní akty, ale doporučení není závazné, takže je tam, jsou tam ty formulace shell, není tam shell, je tam should. Ale má to podporu ministrů, protože když ministři řeknou, že takto by se to mělo udělat, tak v podstatě to je něco, co bych mohl porovnat se závěry rady. A e, dále i to stačí, když rozhodnou ministři No poručí to, ale rozhodnutí, rozhodnutí je závazné. To je třeba respektovat. Máme novou metodu, uvidíme, jak to bude fungovat, tato nová metodika. Řada otázek se týkala úspor a podobně. Je třeba si uvědomit, za prvé, závazek číslo jedna PESCO je průběžně zvyšovat e, e, rozpočet na obranu ve smyslu inflace a podobně. A to bylo rozhodnutí 25 států, které podepsali eh, tuto notifikaci a vyslali jasný signál, že kolektivně chtějí eh, mm, eh, plnit úkoly podle smlouvy a tedy investovat dostatečně, ale prostřednictvím logiky PESCO a úkolu PESCO. Teď jde o to, jak utrácet peníze nejefektivněji. A nejefektivnější investice je nedělat eh, to každý sám tedy, ale spolupracovat mezi státy. Státy budou spolupracovat, respektive jejich průmysl bude spolupracovat, takže v tom jsou ty úspory. Když se třeba bude vyvíjet nějaká vojenská kapacita, nějaké vojenské prostředky, zde parlament udělal vynikající Eh, studie, třeba když jde o mm, ten vojenský materiál, který je jaksi velice nákladný, drahý, tak eh, tady, když se do toho zapojí více zúčastněných, tak lze uspořit až 30%. A ty peníze lze použít na jiné projekty. Proto doufáme, že mm, právě v výdajích na obranu mm, to budou to úspory eh, bude to efektivnější a takže nám nejde o to dělat více s menšími roz... penězi, ne, tam potom ty peníze se převedou na jiné projekty, do jiných oblastí. Samozřejmě ve finále jsou to členské státy, které jsou zodpovědné za ty zdroje, které dávají k dispozici. A mm, status pozorovatele, poslední otázky. Zde Uvidíme. Pokud všechny ty informace uvidíme, zda všechna ta rozhodnutí o projektech budou zveřejňována. O tom nerozhodujeme my, to je politické rozhodnutí, jaký detail, do jakého detailu ty informace budou k dispozici. Já si myslím, že tady něco často bude utajené, utajené informace. A zde samozřejmě eh, eh, obrana je součást většího rámce, kde máme třeba i rozvojovou pomoc a podobně, kdy se snažíme zlepšovat životní podmínky různých populací a podobně. Děkuji. Eh, ano, děkuji za odpovědi na tu řadu otázek a pan Marty odpoví také na některé body, jak jste řekl. Děkuji. Děkuji za otázky, za reakce. Ano, pooling and sharing. A tady já myslím, že souhlasíme. Pooling and sharing, to znamená dávat dohromady zdroje. A i ten kodex, který ministři podepsali eh, v rámci EDA, tak to plní stejný cíl a to je eh, dát politický impuls tomuto, aby ty projekty se rozběhly a PESCO v podstatě je na stejné cestě. Teď jde o to, že my máme více strukturované, více závazné závazky, které členské státy dali a v podstatě jde to, je to podobné. A z pohledu EDA na náklady na podporu PESCO, tak to jde z rozpočtu EDA podle pravidel EDA agentury a EDA a to platí pro lidské zdroje, to platí pro IT. Eh, kde se eh, tedy tato společná práce hradí z rozpočtu EDA. Na tom se dohodly členské státy, to, to je ve finančních pravidlech agentury. A teď eh, ten vztah na kart And, uh, and the way to... Takže eh, dodatečné financování, tedy jak zlepšit konsistentnost, jak zoptimalizovat výdaje. No, o co nám jde, je, aby eh, rozpočet na obranu rostl. To je hlavní závazek, eh, to je hlavní, o co jde v PESCO. Ale více rozpočtu, více peněz z pohledu národních států nebo z pohledu EU asi možná bude znamenat více vojenských kapacit, ale ne nutně to nebude znamenat, že bude dáno k dispozici více e, společných jaksi vojenských sil. Tady jde o to, proto tomu zastavit, aby nedošlo ke fragmentaci, k fragmentaci, k roztříštěnosti. právě eh, tady jde o to zajistit konsistentnost, aby vždycky všechny ty jednotlivé eh, součásti eh, do sebe zapadaly a ne, že to bude roztříštěné. Tady jde o optimalizaci rozpočtu, který je k dispozici. My doufáme, že ten rozpočet poroste a ne, že se bude redukovat. Eh, být členem PESCO nebo ne. No, sekretariát bude vyhodnocovat projekty, o kterých bude jednat s členskými státy. Samozřejmě některé členské státy třeba eh, si řeknou, no, tady zrovna ten projekt ještě eh, by bylo třeba nějak dopracovat, vylepšit, ale o tom se bude diskutovat a eh, nakonec samozřejmě na základě informací, které poskytneme členským státům, tak členské státy rozhodnou, které projekty jsou více nazrálé, které jsou více v souladu s eh, cíly PESCO a které se poté vyberou. Já vím, že čas běží tak rychle. A měli bychom vzít vážně ten způsob, jak eh, vynakládáme peníze z rozpočtu, který je k dispozici v EU a mm, to bereme velice vážně. Když eh, členské státy nám delegují tu pravomoc, abychom řídili nějaký projekt, za který platí členské státy, tak to děláme velice vážně, profesionálně. E, I komise tedy delegovala pravomoc na EDA, aby mm, prováděla e, ty přípravné, e, tu přípravnou fázi a my mm, a mm, i externí auditoři mm, to vyhodnotili, že se to všechno dělá korektně, správně, včas, a tak jak má. Takže mm, například uvidíme třeba u další, v další fázi, e, to může být jiné, třeba komise rozhodne, že bude chtět přímo e, řídit toto, ale my používáme rozpočet, který nám byl alokován a Eh, my ho používáme eh, řádným způsobem, seriózně. Teď eh, já, ano, vstup na tu konferenci, pozvání na konferenci, ano, beru to vážně, dobře. Samozřejmě tady jsou potřeba pozvánky kvůli bezpečnosti, ale dobře, chápu. Ale teď skončím, protože už nemáme čas. Děkuji mnohokrát za prezentace vás obou, za čas, který jste nám věnovali, za reakci na otázky. Velice si toho vážíme a budeme jistě pokračovat ve spolupráci s PESCO a se vývojem. Děkuji vám mnohokrát a nyní já uprázdním místo předsedkyně pro veřejné slyšení. Uděláme jenom malinkou přestávku, aby se mohli lidé přesednout.

Kolik? Kolegové, dámy a pánové, prosím pěkně, posaďte se. Buďte tak laskavi a posaďte se. Máme omezený čas a proto musíme okamžitě začít. A než Zahájím tento vzácný panel. Máme tady společné slyšení zorganizované společným, eh, společné výborem AFED. Já tedy reprezentuji oba výbory, SEDE a AFED dnes. A dovolte, abych vám připomněla, že eh, po obědě začínáme již v půl třetí a bezprostředně po skončení eh, tohoto slyšení v 6 hodin. Budeme mít zhruba hodinu na rozšířené zasedání Biranu. Eh, dokumenty, stanoviska a doporučení eh, politických skupin budeme diskutovat v rámci rozšířeného Bira, takže vítáme všechny koordinátory. Ale teď už je na čase, abychom opět zahájili a dovolte, abych přivítala vás všechny, kteří eh, jsou poslanci Evropského parlamentu a velice vítám řečníky našeho panelu eh, k tématu jaderného odstrašování, což je eh, velice aktuální téma jak z titulu samitu NATO, který dnes začíná a Dovolte, abych vám řekla, jakým způsobem bylo zorganizováno toto slyšení. Budeme mít dvě kola prezentací. Nejprve pohovoří tři panelisté, eh, potom bude prostor pro otázky a poté pohovoří dva panelisté. Takže dovolte mi, abych velice srdečně přivítala pana Roberta Bela, kterého si možná budete pamatovat eh, z jeho přítomnosti zde během společného zasedání sede s jinými výbory. Pan Bell v současné době je profesorem ve škole pro mezinárodní záležitosti, mm, která se nazývá Samnan, na mm, Institutu pro technologie v Georgii. Velice vítejte, vzácný pane. Eh, druhý panelista je vám opět velmi známý, protože se s ním pravidelně setkáváme na našich zasedáních. Je to ředitel kontroly zbraní, odzbrojování a střediska pro nešíření jaderných zbraní a pan Karl William Albert, který pracuje, pracuje rovněž v NATO. Velice srdečně vás vítáme. A posledně, ale samozřejmě nikoli významově, je předseda Karl Heinz Kamp, předseda Federální akademie pro politiku bezpečnosti. A já se domnívám, že pochází z Německa, třeba, že nebylo zmíněno, z jaké země pochází. Srdečně vás vítám. Ve druhém kole si vyslechneme prezentaci pana ředitele Toma Planta eh, z agentury Ros- Rusy. Je to velice známý think tank ze Spojeného království. A dalším panelistou je pan Benjamin Otekoverture, eh, výzkumník z nadace pro strategický výzkum. Eh, aniž bych tady dlouho hovořila, dovolte, abych okamžitě dala slovo panu profesoru Robertu Belovi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, zejména vám děkuji za pochopení, že budu muset opustit toto slyšení, protože musím odletět do Atlanty, eh, kde pracuji jako profesora. Zítra se eh, sejdu s velice významným eh, ředitelem akademikem a vynikajícím spolupracovníkem Evropské unie. Eh, pochází z Georgie, já jsem velice šťastný, že eh, mohu spolupracovat nebo demonstrovat svou spolupráci s EU i až se navrátím do Atlanty, do Georgie. V roce 2004 eh, prezident Reagan řekl, že nukleární válka nikdy nemůže být vyhrána a tudíž nemá cenu ji vůbec zahajovat. A myslím si, že je to stejně pravda, jako to byla pravda před před 30 lety v USA i v Evropě třeba nacházet cesty, aby se zabezpečilo odvrácení eh, hrozeb, které se zvýšily v posledních letech. Eh, když se podíváme na administrativu jak republikánů, tak demokratů od Nixona po Obamu, eh, politiky konzistentně vedly k politice kontroly nukleárních zbraní a, strategie. A oba prvky eh, samozřejmě mm, byly vyjednávány všemi administrativami vlastně už 70 let USA eh, se snaží zabezpečit odvracování hrozeb, ale také ne prostřednictvím nestrategických nukleárních zbraní. Eh, USA utratilo biliony dolarů eh, pro modernizaci nukleárních zbraní a pro trvalou udržitelnost jejich. A investice eh, paralelně šli do sukcesivního postupného snižování nukleárních zbraní. Od Nixona po Obamu jsme zabezpečili pokrok ve smlouvách, které byly vyjednávány, aby posílili stabilitu a snížili ohrožení aktuálního využívání nukleárních zbraní Eh, včetně všech těch dohod. A eh, tato paralela eh, se vyplatila. Totální nukleární arsenál Spojených států byl snížen o 75 od roku 1990. Absolutní počet strategických hlavic válečných USA byl snížen o 80 Absolutní počet nestrategických nukleárních bomb a hlavic Eh, umístěných v Evropě byl eh, USA, ale patřících USA bylo sníženo o 97%. A jak už oznámil minulý rok, tehdy více prezident Biden eh, současné osoby nukleárních zbraní činí 4018 zbraní a jiných 2800 je určeno k destrukci. ale přece jenom si musíme uvědomovat, že i když nukleární zbraně eh, nebudou existovat, musíme pokračovat v zabezpečování toho, aby naše odstrašovací prostředky zůstaly věrohodné, bezpečné a efektivní. A teď bych rád pohovořil o Trumpově administrativě a eh, NPR, což je takzvaná Nuclear Posture Review, která byla vydána tohoto roku a jistě by mohla být zajímavá pro poslance Evropského parlamentu. Rád bych bych se tady zmínil o některých záležitostech. Za prvé politiky týkající se dohod o nešíření jaderných zbraní NPT a za druhé o politice využívání nukleárních zbraní a nakonec o politice kontroly zbraní. Co se týče NPT, dohoda o nešíření jaderných zbraní. Když byl Trump kandidátem, tak nukleární šíření eh, pro, z jeho pohledu bylo dobré pro oblast Pacifiku a Středního východu. Od ledna minulého roku bylo stále zjevnější, že administrativa se snaží zabezpečit, aby alespoň určité nenukleární, eh, pardon, určité státy, které nemají nukleární zbraně, splnily plnili své povinnosti v rámci NPT a členové tohoto parlamentu jsou jistě velice dobře informováni o tom, že Trumpova administrativa se stále ještě angažuje v rámci jednání se Severní Koreou a je politování hodné, alespoň podle mého pohledu, eh, že Eh, eh, eh, USA odstoupili od nukleárního dílu, který byl učiněn v roce 2015 s Iránem. Znamená to, že NPT není na seznamu těch strašlivých smluv pro Trumpa, tedy jako jiné, které odmítá a od níž odstupuje Protože i podle Trumpa je NPR základním kamenem režimu eh, nešíření nukleárních zbraní a je třeba na tom dále pracovat. Takže NPT by bylo možno popsat jako výjimku z pravidel, že prezident Trump nikdy eh, nedodržel multilaterální smlouvu, která se mu líbila. Když se podíváme Mm, eh, na to, co se navrhuje v NPR, jde o konzistentnost a v současné době se snaží i USA tuto smlouvu dodržovat, než ji měnit. A jsou to například plány pro takzvanou modernizaci triádu a na tom pracuje také nukle a eh, také takzvaná pojišťovna pro nukleární bezpečnost, která poprvé začala pracovat pod Clintonovou administrativou. Tlumočníci se omlouvají, ale řečník velice rychle předčítá svůj projev, takže děláme, co můžeme. Trumpova administrativa navrhuje modifikovat malé číslo stávajících válečných hlavic SLBM a také zahajuje výzkum a vývoj moderních nukleárních podmořských eh, střel s plochou dráhou letu. Obě tyto iniciativy byly zahájeny v kontextu zjevného porušování Ruska, eh, zjevného porušování dohody o nešíření jaderných zbraní ze strany Ruska a Eh, šlo o to eh, potí, eh, upozorňovat na nelegální nukleární pozemní střely s plošnou dráhou letu, které v Rusku jsou. Obama, Obamová administrativa se snažila na to upozorňovat. A měli bychom připomenout, že v roce 1979 to byli Evropané, v Američané, kteří vedeni tehdejším kancléřem Helmutem Schmidtem trvali na znovu ubezpečení eh, postupu proti hrozbě, kterou znamenaly sovětské systémy eh, raket SS-20 ale také na nové nukleární systémy, které byly stále ještě fyzicky prezentní na evropské půdě. E, ovšem ty dva systémy Trumpovo nebudou mít umístěny na evropské půdě a v tomto smyslu tady to není paralela e, k takzvané dvojí cestě týkající se bali, programu balistických střel a střel s plochou dráhou letu, tak jak to bylo v 80. letech. Teď je třeba také hovořit o nukleární reakci na kyberataky. Měli bychom připomenout, že Šéfové států a vlád členských států na to se dohodli, že kyberatak může být tak destruktivní, eh, že by aktivoval článek 5 dohod NATO. A je třeba uvědomit si, že v konvenčním scénáři kde fundamentální, čili zásadní integrita, integrita spojenců by byla ohrožena, bylo by třeba tento článek aktivovat. Bude-li tedy kyberatak schopný způsobit katastrofické škody na vnitrostátní půdě a ohrozí tím pádem i zásadní integritu spojence, ohrozí ho, bylo by to právě způsob takovéhoto útoku, který by bylo nutno aktivovat. I když by to nemělo nukleární povahu, ani technicky, ale bylo by to technicky nekonvenční. A teď se podívejme na NPR, které odmítá jakékoliv snahy pro zabezpečení eh, Rady senátorů US, aby se splňovalo CTB. A cílem Clintonovy administrativy eh, bylo dosáhnout toho v roce 1999, ovšem tento cíl selhal. Podívejme se, jak tady máme, se, jaký eh, tady máme monitorovací systém, ale eh, eh, ad, Trumpova administrativa mm, nechce plně využívat tuto multilaterální strategii. Ale tady já si myslím, že spočívá hlavní problém mm, administrativy Spojených států týkající se nukleární tématiky. Eh, nejenom co se týče eh, jejich vystupování v jednotlivých volebních obvodech, ale podívejme se, jak na tuto problematiku se hledí ve Finsku a ve Švédsku, eh, kde dochází k opravdu k trvale mu pokroku v oblasti kontroly zbraní. Panuje tady politická solidarita v nukleárních záležitostech. A vidíme, že režim NPT by mohl být ohrožen současnou politikou USA. Jistě i minulé léto jsme viděli určité napětí, kde způsob komunikace týkající se nukleárních zbraní, eh, který doprovázel sovětskou, tedy ruskou eh, propagandu ovšem sovětské povahy a útok na Ukrajiny, tady to bylo zjevné. A Problém s Trumpovou administrativou podle mě spočívá v tom, zatímco já tady sedím a byl zahájen summit v Bruselu, eh, že tady zaznívá silná kritika Trumpa, ale on, pardon, on, Trump eh, vyslovoval kritiku předtím, než se stal prezidentem. A republikánská platforma, eh, platforma republikánské strany v roce 2016 tehdy, když tam byl ještě kandidátem, ostře kritizovala dohodu New Start, to znamená NST. Naštěstí rovnováha mezi modernizací a kontrolou zbraň byla znovu nastolena skromnějším jazykem v NPR a i ve strategii pro národní bezpečnost, kterou provozuje eh, USA administrativa. New Start může být rozšířen, prodloužen až do, mm, na pět let a je třeba, aby byla zahájena nová vyjednávání o budoucí kontrole zbraní mezi USA, jeho spojenci a partnery. Ovšem otázkou zůstává, zda prezident sám jako takový a jeho poradci se této záležitosti budou věnovat. A podívejme se na současnou pozici Ruska, která velice komplikuje celou situaci, eh, protože provozuje destabilizující akce a politiky, eh, porušuje veškeré závazky INF, provozuje nukleární modernizační programy a eh, podívejme se například na to nenávistné video Putina z tohoto jara, a e, také se staví k opozici o vyjednání New Start 2 a nebo dokonce o rozšíření a prodloužení platnosti smlouvy New Start. Prezident Putin hm, nedávno na samitu USA a Ruska by mohl udělat, stávajícím samitu by mohl něco udělat, aby se prostě zastavila e, e, tato politika Ruska v rámci modernizování nukleárních zbraní. A mm, mm, čeká nás mimořádný summit v Helsinkách a bude třeba, abychom apelovali na Severní Koreu, abychom mohli e, snížit napětí a znovu zahájit jednání o e, zvýšení e, monitoringu kontroly zbraní. Děkuji vám, paní předsedkyně. Now I'd like to give the... Děkuji a nyní bych chtěla dát slovo panu Williamovi Alberkemu. Thank you so much, Madam Chairman, and thank you for welcome. Děkuji, děkuji, že jste mě pozvali. Já vždycky je to pro mě velká čest tady před vámi hovořit, určitě dnes eh, ty události zde eh, si zaslouží eh, velkou pozornost, včetně toho, co bude v Helsinkách příští týden, ale já budu hovořit o odstrašování, a, ale i o dialogu, o nešíření zbraní. Důvod, eh, proč jako já, eh, ředitel pro odzbrojení, hovořím o zastrašování, no protože to jsou dvě stránky jedné mince. To je zásadní právě proto, aby na to bylo bezpečnější. Oboje jsou, oboje součástí naší bezpečnostní politiky. Je to nástroj, který eh, pomůže větší bezpečnosti států. Za prvé, dovolte, abych definoval, co to je zastrašování. Zde tady jde o prevenci války obecně. To znamená přesvědčovat protivníka, že jakákoliv forma útoku bude disproporční a že to bude velká chyba. A to je dobrá definice, ale ono to mm, mm, úplně nestačí. Takže já bych se podíval zpátky do roku 60, mm, kdy byly definovány v knize Kána tři typy ostrašování. Za prvé odstrašit přímý útok proti USA, potom proti eh, spojencům a třetí typ jsou mm, útoky eh, pod eh, hranicí jaksi ozbrojeného útoku, ale to bylo v 60. letech, kdy on píše o termonukleární válce. A my máme článek 5, který kombinuje tyto dva typy odstrašování 1 a 2 a v podstatě eh, všichni eh, spojenci se, se dohodli, že v případě, když se zautočí na jednoho, tak si budou pomáhat. Ale ta třetí, ten třetí typ, eh, to je spíše třeba informační válka nebo propaganda, fake news, jak se tomu říká, zástupní válka na Středním východě a podobně. Takže to všechno dnes velice dobře známe. A z definice věci tento typ 3 E, tento třetí typ se těžko měří. To jsou ty různé hybridní války a podobné hrozby. E, a takže pro NATO platí, že musíme jasně definovat e, tu definici a máme zde e, zprávu, Harmelovu zprávu, která e, právě z 60. let, z roku 67, která hovoří o této definici a tehdy Nixon, když byl zvolen, tak e, on byl obviněn, že údajně se dohadoval tajně s Číňany a s Rusy a že takto podkopával přátelství s Evropou. Ale Harmelova zpráva se snažila vysvětlit eh, spojencům, jaké mají dvě klíčové funkce na to. A první funkce je zastrašování nebo odstrašování. To znamená, eh, znamená být politicky solidní a mm, bychom mohli odolávat různém tlaku a agresi. Mm, takže zde máme tři typy eh, toho odstrašování a to, byly, to byla to první, to byl ten přímý útok na USA spojence a potom máme další typy nátlaku, které existují třeba jako to bylo za studené války, to, co dělali Sověti, ale v podstatě dnes to dělají Rusové také. Já bych chtěl, abychom ale šli cestou stabilnějších vztahů, kdy lze eh, řešit vše dialogem politicky, to je to, čemu se říkalo detente a snaha o zákaz šíření zbraní. Vojenská beznes, bez, bezpečnost a politika detente, ty se doplňují, to není v rozporu. To již máme z roku 67, kdy se hovoří o tom, že kolektivní obrana je nezbytná podmínka pro to, abychom snížili napětí. A v podstatě mm, e, e, mm, to je cesta k míru a stabilitě v Evropě. A zde je třeba vytvořit tedy klima bezpečnosti. A tam se neříká, že kontrola zbraní vytváří stabilitu a mír. Ne, říká se, že vojenská bezpečnost, vojenská obrana vytváří podmínky, ve kterých lze potom zahájit dialog, vyjednávání. Kontrola zbraní mm, to není něco samoučelné, to se musí doplňovat s dialogem. Takže pro mě platí. My jsme posílili spojenectví, takže tím jsme i spojili tu schopnost zahajovat dialogy. Bezpečnostní prostředí nyní, jak víte, je hrozné a zhoršuje se. Prosím, můžete hovořit pomaleji, protože tady mm, potom je problém situace s bezpečností se zhoršuje, jak víme. Máme zde ruskou agresi na Ukrajině, to pokračuje, potom tlaky na sousedy, které vyvíjí hrozby vůči spojencům, netransparentní různá cvičení, vojenská cvičení, kybernetické útoky a Rusko porušuje své závazky, pokud jde o jaderné, chemické, konvenční zbraně. Podívejte se na Syrii, kdy v podstatě, mm, eh, jak se tam chovala, kde se zavírají oči nad používáním chemických zbraní vůči vlastním lidem. A eh, navíc podporuje další země, mm, které porušují eh, mezinárodní právo, jako Severní Korea, i přes mm, poslední deklarace a, a i přes ten vztah s USA, který se teď vyvíjí, tak pořád se neeliminovala Eh, ta hrozba tedy těch chemických eh, zbraní, balistických střel a podobně, i dokonce severní mm, eh, Korea použila tyto zbraně při, vraždách, při vraždě v Malajzii a mm, ty použila chemické zbraně, stejně jako Rusko ve Spojeném království. A přesto všechno spojenci stále pořád doufají, že budeme moci jít cestou nešíření zbraní a odzbrojení. Zítra v komuniké uvidíte, že opět jsme opakovali tento náš závazek a jak eh, jsme slyšeli, prostě to mm, bude klíčové. Eh, klíčové pro nás je kontrola konvenčních zbraní, bilaterální eh, dohoda s Ruskem o kontrole zbraní. Budeme apelovat na spojence i na Rusko, aby vyřešili všechny problémy spojené se smlouvou INF, takže to všechno budeme dělat. A zároveň také uvidíte, že neustále eh, budeme eh, eh, mít i tu politiku deterrence, tedy o zastrašování, abychom mohli chránit spojenecké síly. Jsem rád, že Mm, e, se nám daří jednat s Ruskem tak, jak můžeme. Pravidelně se setkáváme s nimi na radě, hovoříme s nimi o transparentnosti a my se snažíme vyhnout se nějakému neza, nezamyšlenému konfliktu. Mm, a mm, i e, ruský náčelník e, mm, nakonec souhlasí se sejít v Baku a my jsme e, s nimi vedli docela dobrá jednání a často se s Rusy setkáváme na mezinárodních fórech, na, v rámci OBSE, OSN a teď OBSE se stává důležitou strukturou. My tomu tam říkáme strukturovaný dialog a tento strukturovaný dialog je tím fórem právě, jak hovořit o vojenské transparentnosti, vojenském rozvoji, rozpočtu, vojenské doktríně a mm, mm, to všechno mm, ve mně budí naději, že máme platformu pro jednání a nakonec ta jednání v Helsinkách také můžou být průlomová. A já si myslím, že eh, vztah NATO-Rusko eh, a ten pokrok eh, často je diktován tím, jak se vyvíjí vztah mezi USA a Ruskem. Takže když tam se změní atmosféra, tak i my učiníme pokrok. A ten pokrok učiníme na základě toho, že budeme mít silné prostředky na zastrašování, že budeme mít důvěru mezi spojenci, kteří nebudou pod tlakem a poté budeme schopni vyjednávat s Ruskem na konferencích, budeme s nimi moci vést dialog, ale ne že půjde jenom o nějakou samoučelnou dohodu. Ne, musí to být dohoda, která nám poskytne stabilitu, kterou potřebujeme, abychom mohli vyřešit ty základní politické konflikty. Takže ano, budeme to dělat, jsme angažováni, budeme pracovat jako aliance, budeme se chránit, doufáme v dialog, budeme podporovat celosvětový režim nešíření zbraní, tak jak to půjde a jak jsem řekl, na to zůstává jednotné a samozřejmě eh, teď asi není ta eh, správná cesta k jadernému ozbrojení, ale NPT je mm, takovým základem pro budoucí jaderné ozbrojení. Takže zde, jak jsem řekl, ty nejdůležitější ale jsou ty příčiny, ty základní podmínky. A proto musíme vést dialog s Ruskem, musíme vyřešit ty základní konflikty a, eh, a od zastrašování jít eh, na cestě k ozbrojení. Doufejme, že zítra na to vydá vynikající komuniké a uvidíte všechny naše závazky v těchto oblastech a doufejme i, že jednání v Helsinkách eh, budou vedena v dobré atmosféře spolupráce a pokud ne, tak spojenci NATO budou spolupracovat na tom, aby sami sebe posílili, aby, se um, aby posílili svoji vlastní obranu, i když pořád v naději, že dialog bude možný. Děkuji. Děkuji a nyní Karl Heinz Kamp. Thank you very much, Ms. Chairwoman. Děkuji, paní předsedkyně. Jako třetí řečník ke stejnému tématu to mám trochu obtížné, protože vy víte, co čekat a na mě je, jak to udělat zajímavé nukleární zbraně jsou v zájmu všech od vzhledem k ruské po, agresivní politice na východě a směrem k Irán. A pokud je o Irán, tak mnoho zemí, včetně mé, tedy včetně Německa, eh, se na to dívají se zájmem a sledují situaci eh, z hlediska možného eh, ohrožení. Pokud se podíváme na veřejný prospor, prostor, tak eh, eh, nukleární zbraně se považují za něco zbytečného. Obama ve své řeči v roce 2009 už eh, hovořil o zákazu atomových zbraní a nakonec dostal také cenu. Nicméně na to Eh, hovořilo o tom, že je třeba zvýšit eh, kapacity nukleárních zbraní a to rychle. Je třeba eh, je to třeba s ohledem na situaci v Iránu, tam to vypadá trochu jinak. Kam jde Severní Korea, zatím nevíme. Zatím nevíme, ale to je zatím ve hvězdách. Nicméně existuje rozdíl mezi tím, jak to vnímá veřejnost a mezi tím, co se skutečně děje protože je to otázka odstrašení na straně jedné a druzí na ní konkrétně pracují. A proto je tato dnešní diskuze tak důležitá. Z německého hlediska bych chtěl přednést tři argumenty, tři témata. Eh, redukce z nukleárních zbraní, nukleární odstrašení a za třetí dlouhodobý vývoj, se k kterým se musíme také zabývat. Spolková akademie podléhá německé eh, vládě a já eh, se tu z toho titulu mohu také vyjádřit. Pokud jde eh, o svět bez atomových zbraní, denuklearizaci, ono je to těžké, proč to tak je. Je nesporné, že svět bez atomových zbraní by byl stabilnější, pokud by tyto zbraně nebyly nikdy vyvinuty. Německá vláda eh, ve své nové koaliční smlouvě denuklearizaci stanovila jako dlouhodobý cíl, což není špatné. Eh, v blízké budoucnosti ale tohoto cíle nelze dosáhnout. Proč? Eh, ne, že by bylo tak těžké Eh, zničit eh, atomové zbraně, ale kontrola je daleko těžší. Obama v roce 2009 eh, už to řekl, že jde o toto. Většina států s atomovými zbraněmi se nechtějí svých zbraní vzdát. Francie, Indie, USA jsou možná jediní, kdo jsou ochotni se těchto zbraní vzdát, možná protože jich mají tolik, ale Čína, Indie, Pakistán se nikdy nikdy nevzdají svých atomových zbraní z bezpečnostních důvodů. Je to otázka eh, postavení a další důvody tyto státy po právu nebo nikoli věří, že tyto zbraně budou sloužit jejich zná, eh, zájmům a proto se jich nevzdají. Za druhé, a to je osobní připomínka, nemyslím si, že by svět bez atomových zbraní byl lepší. Představme si, že bychom se v takovém světě ocitli. Já si nemyslím, že by byl lepší než ten dnešní. vědět, jak vyrobit atomovou zbraň, to, je, to jsou znalosti, které jsou běžně k dispozici. V současné době materiál je také k dispozici. Přijde krize, nebudeme mít atomové zbraně. Takže eh, je, jsou to závody ve zbrojení půjde zejména o to, jak dlouho bude trvat, dokud, eh, než budeme mít zase atomovou zbraň. A já myslím, že koncerny to zvládnou velmi rychle. A každá krize vlastně povede k závodům ve zbrojení, zejména eh, pokud jde o atomové zbraně, čili stabilita vypadá jinak. Odstrašující účinek eh, v NATO, na NATO bylo vždycky aliancí eh, atomových mocností a šlo o to, že věděli, že v obrané strategii NATO mají atomové zbraně svoji roli. Ta role se sice snížila po té, co skončila studená válka, Nicméně pak přišel rok 2014 a Rusko ilegálně anektovalo Krym a východ Ukrajiny. A teď eh, jsme zase eh, pod článkem 5, tedy ve světě, kde odstrašování a obě obrana musí být posíleny lepší důvěryhodnými eh, kapacitami. Kam až půjdou ty kapacity, to zatím necháme otevřené. Na to, to už tu zaznělo, eh, má princip rozšířeného odstrašení, to znamená, že USA rozšiřují svůj ochranný protiatomový štít eh, i nad území států, které nemají atomové zbraně. To je princip odstrašování. Tento protiatomový štít je založen na třech eh, pilířích. Jednak je to přítomnost amerických atomových zbraní eh, na území evropských spojenců. Pak eh, tu máme další dohody, kde eh, některé státy dávají k dispozici tras- transportní prostředky. To je jeden pilíř. Druhý pilíř nukleární konzultace od 60. let dostávají spojenci od USA informace o atomových zbraní, atomových cílech a to samozřejmě ovlivňuje také eh, jejich plány. Pokud jde o další věc, tak to jsou společná cvičení s, se státy, které nemají atomové zbraně. Tyto tři pilíře byly vytvořeny eh, na žádost eh, Evropanů, nikoliv Američanů. A důvěrnost, důvěryhodnost eh, tohoto, aby byla zajištěna důvěryhodnost tohoto odstrašujícího účinku. Um, jde o to, kdo zasáhne. Nicméně musíme se podívat i na rozšířený účinek těchto tří pilířů. Proč? Rozšířený účinek USA v Azii, ten protiatomový štít pokrývá Japonsko a další státy. Eh, v, Azii nejsou eh, žádné americké základny s atomovými zbraněmi a Někteří Aziaté říkají, my bychom to chtěli mít jako Evropané a Evropané říkají zase, my bychom to chtěli mít jako Aziaté, to znamená bez atomových zbraní na našem území. Je to tedy politická otázka. Fyzická přítomnost ano či ne je politické rozhodnutí. Takže členové NATO se rozhodli, že eh, se trvají u těchto tří pilířů, to znamená, že atomové zbraně um-, budou umístěné v Evropě. V roce 2009 požádala moje země o to, aby americké atomové zbraně byly z Německa eh, staženy, ale v roce 2014 už je to pase. Pokud je o americké zbraně, které jsou umístěné v Evropě, tak eh, ty mají smysl. Máme Eh, bomby, které se musí transportovat letadlem, aby eh, bylo možné je schodit. Dobře. Ale zbraně, které máme, jsou vlastně zbytky ze studené války. My jsme je nevynalezli eh, jako strategický nástroj, ne, to jsou zbytky z doby studené války. A ty zbraně tam jsou a aliance samozřejmě souhlasila s tím, že tyto zbytkové zásoby si ponechá, protože mají e, i symbolickou hodnotu. A vlastně je to určitý signál. Německá vláda podporuje ty tři pilíře a koaliční e, dohoda, která je relativně e, čerstvá, hovoří o tom, že je zájem o nukleární plánování a nukleární diskuzi. Za třetí, dlouhodobý potenciál možného vývoje, pokud jde o odstrašující účinek NATO, zejména s ohledem na německou historii. Tady máme jednak eh, odstrašující účinek a na straně jedné, na druhé straně kontrola zbraní. Takže odstrašující účinek, eh, odstrašující účinek nukleárních zbraní, Eh, má vést k tomu, aby fungoval, protože Rusko stále eh, se chová podobně. Eh, nicméně není to věc, která by byla nebyla sporná v NATO, je to zejména nasazení USA a jejich zbraní. Je třeba uvědomit si také eh, soft, otázku softwarovou, otázku eh, nasazení, to si musí každý posoudit sám. Tady je ta otázka, eh, zda USA obětují San Francisco, aby zachránili Berlín nebo jiné, jiné město. Na tu otázku nebudeme mít nikdy odpověď a upřímně řečeno nikdo to neví z nás. Nicméně to riziko toho to nasazení, to je kvůli eh, vyjádření amerického eh, prezidenta, který eh, to nasazení váže vždycky na podmínky, finanční podmínky, povinnosti spojenců, či přitom v podstatě z definice nesmí nasazení být vázáno na podmínky ani vůči spojencům, ani vůči případným nepřátelům. A tím teď eh, se může poškodit eh, ten odstrašující účinek. A přejdeme k hardwareu, to znamená k bombám a dalším. To, co máme v Evropě, jedni říkají, eh, pokud je to riziko dál, proč to neposunou dál, například Polsko. Proč ne? Jednak je to otázka, otázka eh, právní, eh, kdy ve smlouvách na to se zavázalo, že eh, atomové zbraně nebudou umístěny na území nových členských států NATO. A samozřejmě to závisí na tom, že Rusko se také řádně chová. To je jedna z podmínek. Pokud Rusko kos, nebude dále dodržovat smlouvy a podobně, tak eh, to nasazení ze strany NATO je možné jednostranně vypovědět. Třetí téma odzbrojení eh, a kontrola eh, zbraní. To je důležitý prvek v každém takovém postupu. Nukleární odstrašení musí zůstat musí, budo, musí být vybudováno na pokud možno relativně malém arzenálu atomových zbraní. Nicméně tady sekvencujeme i odzbrojování. V roce 2012 na to zveřejnilo novou, nukleá, novou strategii. Teď vlastně se přepracovává politika odstrašování a obrany a tento dokument dává eh, odstrašení a e, odzbrojení do správného pořadí. V tomto pořadí, jak uvedeno. Což znamená, že nukleární zbraň nebyla vytvořena proto, aby byla okamžitě demontována. Atomová zbraň byla vytvořena proto, aby byla využita jako odstrašující prostředek. Pokud ale teď odpadne hrozba, tak je možné odzbrojovat. Osobně si myslím, že eh, odzbrojení na smluvní bázi, například s Ruskem, eh, je v Evropě těžko možné. Důvody jsou různé, což neznamená, že by odzbrojení bylo irrelevantní. Je to spíš druhá část. Odzbrojení, to znamená kontrola, zbrojní kontrola. A tím Mám na mysli všechny kroky, které pomáhají tomu zabránit eh, nedorozumění a nepochopení. To znamená, že budeme muset eh, více inform, eh, investovat do komunikace, do transparentnosti a zejména u transparentnosti musíme také říci, co máme a co musí na to ještě udělat. Děkuji. To byla velmi zajímavá prezentace a e, zahájíme první kolo otázek. Máme velmi omezený čas e, a chcete-li si vyslechnout odpovědi, prosím, e, v rámci toho, že potom budou nasledovat další prezentace, omezte svůj čas. Dovolte, abych nejprve já zahájila, já bych se chtěla obrátit na pana předsedu Kampa. E, tak jak to vnímáme my, my nehovoříme o pre, čili u nás na polské půdě nejsou nukleární zbraně. Já spíš chci hovořit o členství v NATO. Není tady členství A v NATO či členství B a jsem si zcela jista, že Rusko nemá právo vet ta na jakákoliv rozhodnutí na ta. A moja druhá připomínka, já jsem si takřka jistá, že e, projev prezidenta Obamy byl v roce 2010, bylo to v dubnu roku 2010, e, v rámci podpisu smlouvy New Start. Já si velice dobře vzpomínám, já na tuto dobu nikdy nezapomenu protože tenkrát došlo ke katastrofě ve Smolensku. A teď má slovo pan Gáler. Děkuji mnohokrát. Já mám méně otázek, ale vůli podpořit to, co tady zaznělo velkou měrou, některé klíčové fráze, které bychom měli stále připomínat, odstrašení a dialog jsou dvě strany stejné mince. A Další eh, významný závazek, eh, pardon, další významný věc, eh, všechny, veškeré závazky musí existovat bez jakýchkoliv podmínek mezi spojenci. A potom je třeba mít tu věrohodnou, nejprve věrohodné odstrašování, teprve potom odzbrojování. A myslím si, že to je třeba hodnotit za stávajících okolností, co se definuje jako kontrola zbraní, odzbrojení a jak to vypadá s transparentností. Už první řečník upozornil na to, Eh, kolik nukleárních válečných hlavic a eh, zařízení eh, ze severoamerické provenience bylo sníženo, ty, které byly umístěny v Evropě a tady došlo k ohromnému snížení tohoto počtu, čili my jsme reagovali na nejrůznější situace, ale teď opět za stávajících okolností dnes to, co posloužilo dobře našemu míru a stabilitě před pádem zdi v oblasti nukleárního odstrošování. To by nám mohlo posloužit i dnes eh, v dnešní situaci. A podívejme se na to, jak vypadá svět, který je nestabilní v mnoha částech světa, včetně Evropy a proto bychom měli být vděční za věrohodnou obranu, kterou jsme měli v minulosti a jako toto věrohodné odstrašování. A proto já bych si přál, aby tento NATO summit, který se teď koná, potvrdil tyto vzájemné závazky Evropanů eh, při plnění i jejich finančních úloh, ale Politicky viděno bych si přál, aby závazky našich spojenců i severoamerických partnerů nebyly podmiňovány žádným finančním úsilím. A naopak my, Evropané, bychom měli plnit dohody, které byly uzavřeny na summitu ve Walesu a měli bychom plnit tu dvouprocentní úlohu. Ne proto, že to je dali. Není to kvůli Donaldovi, ale kvůli Vladimírovi, že to musíme splnit. Děkuji mnohokrát, pan Pasku. Děkuji mnohokrát. Já se domnívám, že když hovoříme o odstrašování mm, za stávajících okolností, Snažíme se trošku přehlížet, domníváme se, že je to téma, které je již vyčerpáno, ale to vůbec není pravda, protože my teď vstupujeme do jiné konstelace, eh, do jiného představení s jinými herci, s jinými mentalitami, s jinými filozofiemi. Čili já se domnívám, že odstrašení fungovalo, protože bylo sdíleno, abych tak řekl Eh, eh, protože i protivník sdílel a sledoval stejnou logiku. A teď, když se podíváte na USA a Sovětský svaz, oba eh, vzešly z dlouhé nákladné války, ale potřebovali mít něco, co by je zavazovalo i v jejich vztahu protivenství. Ale teď tady máme jinou konstelaci. Tato logika možná je sdílena pouze mezi starými nukleárními mocnostmi, ale rozhodně ne těmi, kteří se snaží stát se nukleární mocnosti a oni to dělají z různých důvodů. Některý, některé jenom proto, aby získali příslušný status, některé, jiné z jiných důvodů, ale musíme zohlednit tuto úroveň těch, kteří sdílejí stejnou filozofii, stejnou logiku a hovoří o tom, jakým způsobem můžou reagovat na ty, kteří nezdílejí, abychom byli relevantní, protože jinak to bude klub, kde jeden bude ohrožovat eh, každého, jeden bude ohrožovat druhého za druhé. A jak už jsem řekl, máme tady ty, kteří by chtěli zachovat nukleární zbraně. Podívejme se na Koreu. Bez nukleárních zbraní pochybuji, pochybuji, že by někdo vůbec s nimi jednal. Ale teď se s nimi jedná, že? To je realita. A proto je nesmírně <laughs> eh, naivní očekávat, že se vzdají velmi záhy a přijdou brzy s matatelnými výsledky, ale potom pro země, které mají nukleární arzenál, nebo země, které mají méně nukleárního arzenálu, abych to tak řekl, svět se stává nestabilním, je plný hrozeb, a tendence je samozřejmě udržet si tyto zbraně, protože to je určitý eh, prvek eh, bezpečnosti. Eh, čili máme tady vlastně určit, té protichůdné vývoje. No a poslední bod, který chci říci. Musíme znovu zahájit vztah s Ruskem jinak, než jak to bylo se Sovětským svazem. Víte, ono se zdá, že to je něco, o čem by se muselo hovořit do velkých detailů. Paní Balero. Uh, Děkuji mnohokrát. Já pocházím z takzvané neutrální země, já jsem ze Švédska a ve Švédska neexistuje veřejná podpora pro členství v NATO, protože my se domníváme, že jsme bezpečnější, budeme-li mimo NATO, než v NATO. A také je tady velice silná podpora pro to, abychom nebyli součástí nějakého spojenectví, které používají nukleární zbraně jako odstrašení. Čili máme tady máme dvě strany této mince. Ano, vy jste hodně hovořil o tom, my to máme a budeme pokračovat, budeme pokračovat ve vývoji odstrašovacích prvků, ale pro nás neutrální země my máme jiný postoj k tomu ale znělo to tak, jako kdyby se nám říkalo, no měli byste to ale mít taky, protože jestliže ne, tak. Ale já se skutečně domnívám, že u nás ta situace je odlišná. Z vašeho pohledu, eh, my máme neutrální země v Evropské unii, spolupracujeme s NATEM jízdným způsobem, ale když by se stalo, kdyby k něčemu došlo, tak bychom rozhodně se nepřipojili k odstrašování. My potřebujeme něco přímo buď z USA, anebo se spojenci, ale my jsme spojenci, ale ne takový spojenci. A teď ještě jedna věc. Vy jste hovořili o kontrole zbraní a já se domnívám, že se to netýká jenom kontroly nukleárních zbraní, protože ku příkladu my jsme měli celou řadu evropských zbraní v Sýrii v rukou Daeše. Měli jsme chemické zbraně, které byly přepravovány od spojence NATO a e, přepravovány jiným spojencem NATO Dešovi a jiným povstalcům v Syrii. A tento spojenec je pod tímto nukleárním deštníkem se zbytkem nás. A my tady hovoříme o etice a tak dále. Ale co uděláme se zemí na to, která se nechová tak, jak by měla, protože v tomto případě se nechovala jako spojenec na to, protože když se útočí na jinou zemi, tak je to naprosto v rozporu eh, k severoamerické administrativě, která pomáhala Kurdům a potom v Turecku se snažili je eliminovat. Eh, a zbraně do Sýrie se dostaly také prostřednictvím USA. Mohla by, mohla, že byste se k tomu mohli vyjádřit. Děkuji mnohokrát, paní Ožen, kolegové, já vás velice žádám, abyste omezili své příspěvky vzhledem k nedostatku času. Prosím. Já bych... Já bych chtěla hovořit německy. Ráda bych upozornila na to, že naši tlumočníci se dnes nacházejí 37. den ve stávce. Eh, moje kolegyně Valero eh, již eh, oznámila, že filozofie odstrašování není sdílena všemi čle stejným způsobem. A já tady hájím jiný pohled, ale přesto bych se ve svém příspěvku či ve své diskusi ráda vyjádřila k vaší filozofii odstrašování. A ráda bych ještě jednou diskutovala o tom, do jaké míry v současné době tento vztah mezi odstrašováním a dialogem, protože už se tady hovořilo o tom, je, v jaké spojitosti je, jak v rámci této komplementarity tedy to eh, vypadá? Eh, protože se hovoří o jednotlivých opatřeních v rámci této komplementarity, ale přece se může ohrozit jaksi po měr toho odstrašení a dialogu, že se to prostě zvrátí jenom na jednu stranu. A teď bych ráda řekla něco k panu Kampovi. Co se týče mm, vztahu NATO a Rusko, vy jste řekl něco takového jako mm, tak trochu uvolněně, dokud se bude Rusko chovat slušně. No tak pak je otázka, co to znamená chovat se slušně. A to tedy mám vždycky veliké obavy, když se ještě jednou podívám na případ Skřípal, který tedy velmi dlouho eh, tady byl vydáván jako prokázaně způsobený Ruskem, tak teď na toto tady tak zase jasně háže do prostoru, zatímco já mám dojem, že v našem tisku už je mainstreamováno, že to vůbec tak prokazatelné nebylo. Takže prostě tato, toto tvrzení, když se Rusko bude, nebo dokud se Rusko bude chovat slušně, no tak to tedy skutečně ve mně vzbuzuje obavy. To jsem chtěla jen tak předeslat. A co se týče té komplementarity, já jsem z Süddeutsche Zeitung 1. prosince 2017, čili před určitou dobou, jsem četla, že tady snad obíhá nějaký dokument na ta, kde se také uvažuje o rozmístění nové třídy raket či střel v Evropě. A tady bych ráda upozornila na to, že tato forma tato nová třída, je popisována jako opatření, eh, které není zrovna eh, vhodné, no tak proč se to označuje jako nezrovna vhodné, když to může posunout celou tu komplementaritu? No a teď se tedy přímo zeptám pana Kampa. Jak si, je to pravda, je to pravda, že se uvažuje o této nové třídě střel, které by měly být rozmístěny v Evropě, jak se k tomu staví jednotlivé země. Promiňte, ale mohla bych vás požádat, praví paní předsedkyně, abyste se pomalu přiblížila k závěru. Já nechci být nezdvořila vůči ostatním, kteří chtějí ještě pohovořit. Vážená paní předsedkyně, už se blížím k závěru a beru si také to právo, které měli jiní poslanci a hovořili přede mnou, jak dlouho chtěli. Jak tedy na to hledíte vy, pane Kampe? Jsou někteří pro? Domnívají se, že tím pádem by odstrašování se zlepšilo? Domníváte? Nebo se domníváte, že eventuálně by došlo k nebezpečí nukleární eskalace? Děkuji vám. Thank you, uh, Mrs. Moody. Děkuji, paní Moody. Děkuji vám a děkuji řečníkům. K tomuto bodu týkajícímu se odstrašení a dialogu jako dvě strany mince, tady je důležitý historický kontext. V roce 1960 a v hodnocení z této doby jsme měli také hodnocení e, za doby Nixona a ohlasy té situace. Mám eh, pár otázek. Za prvé, jaké jsou vaše naděje ohledně výsledků setkání v Helsinkách? Co očekáváte? A jaký je rozdíl mezi těmi dvěma věcmi a co můžeme očekávat příští týden? A druhá věc, to v podstatě navazuje na ostatní kolegy co, jaká je relativní, eh, jaký je relativní význam, důležitost eh, odstrašujícího účinku eh, atomových zbraní, protože to, co vidíme v tuto chvíli, ať je to CVRN, případ Skripal a to, co máme v mém městě v Salzburgu, zajímá nás v podstatě to, že se díváme na takové eh, proxystěny. Eh, je to otázka eh, toho, zda budeme jednotně postupovat stejně jako u jiných mechanismů. Je to součást toho rámce odstrašení, jak důležitý ten rámec je. Děkuji. Jako další kolega. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se zeptal pana Kampa. Současně vám děkuji za to rozlišení, které je velmi důležité, které jste udělal Eh, rozlišení mezi odstrašujícím, teoretickým odstrašujícím účinkem a skutečným, reálným odstrašujícím účinkem. Zejména ten druhý, tam jde o eh, důvěryhodnost provedení oznámené reakce, ale budu pokračovat v otázce, kterou položila paní Moody, protože takto viděno jako důvěra eh, nebo důvěryhodnost oznámených vojenských eh, kroků, je to ve spojení se zachováním eh, rovnováhy. A proto bych vás chtěl požádat o to, abyste nás seznámili se svým stanoviskem a o tom, jaká je aktuálnost různých deklarací vůči Rusku, které se datují z 90. let a jaký to bude, jak to bude v kontextu příštího období. Mám tím na mysli válku eh, v Gruzii, mám tím na mysli konflikt eh, na východní Ukrajině a především to, doposud mělo definitivní eh, charakter eh, anexe Krymu eh, a porušení mezinárodního práva. Nejde mi o to, co máme dělat, ale nakolik to ovlivní naše postavení. Měli bychom, nebo neudělali bychom dobře, kdybychom modifikovali selektivní stanovisko já bych, já hovořím o očekávání, ne o závazcích, eh, pokud je o naši politiku. A ještě mám jednu prozbu. Věříte, že sankce, finanční sankce vůči oligarchům eh, jsou symetrické? Podporuje to důvěryhodnost našich odstrašujících opatření? Děkuji a teď dám slovo našim váženým panelistům. Já se velmi omlouvám, máme zhruba 10 minut na odpovědi, čili 3 minuty a mm, každý a minutu jako rezervu. Pane Bele, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom bych učinil dvě poznámky mm, a zareagoval na celou tu škálu otázek a připomínek. Za prvé, chtěl bych mm, podpořit názor, který zde zazněl, MP Pesko, že je třeba udělat rozdíl zde mezi, eh, těmi, mm, mezi tím, že spojenci na jedné straně dělají ten pokrok k těm dvou eh, procentům a na druhé straně eh, eh, mm, panými státy. My jsme na summitu ve Walesu v roce 2014 apelovali na ty, na ty 2%, ale my jsme vyjednávali velice pečlivě mm, se všemi spojenci a bylo to náročné. A my jsme si řekli, cílové datum je 2024. A Eh, od té doby na to udělalo dost významný pokrok. A, jak, mm, a to nejenom díky nebo kvůli Trumpovi určitě, Trump eh, ten zintenzivnil tlak, ale protože dospěli k závěru, že eh, je třeba reagovat na výzvy mm, způsobené Ruskem, jak se chová k Evropě. A je třeba tedy vynaložit více eh, z národních rozpočtů na obranu, tak aby mm, zde eh, mm, byly státy spojenci připraveni, aby měli ty vojenské prostředky, kapacity a mohli reagovat na hrozby. To podpořili představitelé státu a já doufám, že na to bude pokračovat na cestě pokroku. Ano, než se dostaneme do bodu, kdy je možné realizovat tento závazek. Asi nejlepší bude, když budeme spolupracovat na jednotě, na, definice, na definici hrozby. A, takže je třeba eh, se, se snažit eh, takto a ne eh, nějakým způsobem šikanovat spojence, což by vyvolalo protireakci. reakci. A za druhé, očekávání a naděje. Já, já mám jednu naději a to je, že díky chemii, která bude fungovat na té schůzce, tak Doufejme, že díky tomu eh, se, se eh, Putin se Trumpem začnou opět eh, pracovat na kontrole zbraní. Ano, že tam protože Obama s Putinem v podstatě sice dali nějaká čísla na stůl, ale bez toho, by diskutovali o detailech. A je možné splnit dalších 30, 30% škrtů ve zbraních. A já doufám, že dojde k závazku, to znamená začít vyjednávat a mm, snažit se tedy mm, více se angažovat v diskuzi o strategické, strategii naší stability. A já doufám, tedy já doufám, že americký eh, prezident nakonec se nedospěje k závěru, že vojenská cvičení na to jsou příliš drahá a podobně. Já doufám, že se zachová ta mm, obecná úroveň a vítáme samozřejmě první kontakt mezi těmito dvěmi eh, prezidenty, představiteli a určitě je to ale dlouhý proces, který bude mít své priority, ale bude trvat určitou dobu. Děkuji, pan ředitel Alberg. Já se pokusím tři rychlé poznámky. První tady zazněla několikrát to téma, to znamená odstrašování proti eh, nepříteli eh, a eh, pokud to bylo pokud tedy to nebylo dostatečné, tak potom mm, došlo k té invazi, ať to bylo ve Větnamu a podobně. A nikdy jsme nebyli schopni je zastrašit toho protivníka, protože tady je určitá prostě úroveň, určitý limit, pod který nejde jít. A politická jednota, ano, spolupracovat. Eh, Spojené národy eh, a eh, OPCW, zde Spojené království, mm, zaznamenalo velké úspěchy. A mm, i přes veškeré námitky Rusů. Ale zastrašit toho někoho eh, tedy, aby nedělal věci, které jsou tedy pod to úrovní těch útoků, to znamená dělá ty sabotáže, šíří tu propagandu a podobně. A my, co děláme v, v NATO, my eh, se vždycky opíráme o multilaterální spolupráci. Já se obávám tohoto. Vladimír Putin, ten v podstatě to Eh, eh, riziko eh, eskaluje. On si myslí, že může mít pod kontrolou tu eskalaci a já, mm, čím je třeba, aby, čím více my chceme, aby ta kontrola zbraní byla transparentní, tím více říkají ne, ne, ne nezajímá vojenská transparentnost. Oni chtějí vědět všechno o našich ozbrojených silách a nechtějí říci nic o svých ozbrojených silách. Není to reciproční. A já si myslím, že je třeba si uvědomit, že riziko, vojenské riziko není vojenské riziko není bezpečné místo. A potom, paní Valero, já si myslím, že zároveň Švédsko eh, Eh, dělá více a více, aby se bránilo, eh, i dokonce se snaží o interoperabilitu s NATO. A jsou zde nebezpečí. Eh, je třeba se bránit sami a je třeba, aby zde byl Eh, strategický vztah s NATO a s dalšími. Třeba podívejte se na Finsko. Finsko vám řekne, mm, že jsou pod neustálým tlakem od roku 17, pod neustálým tlakem Ra, eh, Ruska a mm, velice brá, vážně berou obranu svého území a eh, je třeba respektovat Švédsko jako neutrální stát a Švédsko chápe, že to bezpečnostní prostředí je velice nebezpečné a je třeba, aby lidé byli v bezpečí, to chápu, že chtějí. A také i berou vážně kontrolu zbraní a já mm, doufám, že tak to bude pokračovat. Děkuji, pan eh, předseda Kamp. Be on time. Um, uh, ma'am, the... Ano, takže já jsem navazoval na e, projev e, z Prahy z 5. května 2009 a zde byste jste e, zmínila to, že máme zde e, takovou e, jako zemi, e, tedy země určité nižší kategorie. Ne, ne, ne, to je, nemůžeme takto diferencovat v NATO. Prostě je třeba, aby všechny země byly na stejné úrovni. Pan Nepasku, to je klíčová otázka. Můžeme se ponaučit ze studené války, z toho, jak nás eh, zastrašovalo Rusko? Já říkám částečně ano. Ano. Takže na druhé straně možná ne, protože dnes my už eh, tady nejde o bilaterální situaci, ale multilaterální svět. A potom zde máme otázku, eh, lze zastrašit Severní Irsko a co Irán a další, lze je zastrašovat, takže to mm, je otázka. A ke Švédsku, no to je zajímavá země, protože Švédsko to není člen, ale blíží se to členství téměř a dokonce i blíže nám byli během studené války víte, že e, v podstatě Švédsko jako by bylo dalším členem a Švédsko mm, by nemuselo být e, zemí, která by na svém území měla tyto zbraně, kdyby byla členem. Ne, vůbec ne. Tak to není. Samozřejmě, ono jaderné zastrašování, to je nebezpečné, velice nebezpečné. To se nesmí nějak zvrtnout. V tom je ten problém. A to, že kde, někde máme umístěny jaderné hlavice, tak mm, je třeba si říci, ano, to je pro ten stát, to je nepříjemná realita. A kdo eh, určuje nebo rozhoduje jak, o tom, jak se chová eh, je Rusko. No, to, dělá, to dělají všichni dohromady. Posuzují tedy eh, chování Rusko. Třeba útok na jinou zemi, co to je, nebo, nebo přelet před letadlem přes území nějakého státu NATO, nebo případ toho Skripaka, kdy to trvalo, než Rusko to popíralo, všechno to popíralo. A nejenom Rusko, ale popíralo se to i jinde, takže stejně jako eh, popírali na začátku, že vůbec mají ruské vojáky na ukrajinském území. Prostě v některých případech nejste schopni prokázat eh, to, jako byste to prokazovali u soudu. To je jenom politické rozhodnutí, které, o kterém 29 států. A eh, prostě Rusko nemá veto. Ano, na druhé straně Rusko nebude porušovat smlouvy, které podepsalo, leda, že by se změnily podmínky. A e, samozřejmě ta dohoda s Ruskem ještě stará 21 let a je třeba zkontrolovat, zda ty podmínky, za kterých byla podepsána, pořád platí. Děkuji. Hmm, děkuji. Děkuji, pane profesore. Děkuji. Tak prosím, Musíme zatleskat našim panelistům. Já bych teď požádala oba ředitele a předsedy, aby zůstali na podiu, budou-li si to přát. A nyní dám slovo panu Plantovi z Rusy. Děkuji vám, paní předsedkyně, krásné dopoledne. Já bych velice krátce něco řekl. Je pro mne velkým potěšením před vámi hovořit. Není to eh, pro mě běžné hovořit před panelem, který, který normálně hovořím eh, před pánským publikem, ale vidím, že tady jsou i dámy a já velice podporuji, aby se při zástupy dám ještě rozšířily. Eh, RUSI je Královský institut společných služeb, který je nezávislou, neziskovou a nestranou organizací, což je velice relevantní pro mé připomínky. Já tady nereprezentuji UK, třeba že budu hovořit o odstrašování UK. My máme partnery v celém světě a zaobíráme se nukleární stabilitou, jak už se o tom diskutovalo, proliferaci, boji proti šíření zbraní, posilování, dialogu a také rozvíjíme projekt nukleárních záležitostí, zkrátka PONY. Já se budu soustředit na nukleární odstrašování v UK a krátce vám řeknu něco k jejich programu nukleární zbraní tomu, jak to vypadá s nukleárním zastrašováním UK a také vás seznámím s výzvami, kterým UK čelí v oblasti udržení možnosti odstrašení. Nukleární program byl odnět, bylo odněto WE 177 a teď Spojené království operuje s jediným systémem, takzvaný Trident D5 po podmořské balistické střely nosené na ponorkách na palubě ponorky Vanguard SSBNS s hlavicemi, které se jmenují Holbrookovy válečné hlavice. Eh, docházelo ke snižování nukleárních zbraní z 225, jich má být sníženo na 180 do roku 2020. Eh, Strategie Zpráva o strategické obraně a bezpečnosti z roku 1995 popisovala jednotlivé válečné hlavice, některé dlouhého doletu, některé středního doletu a terminologie tedy znamená, že nukleární zbraně nezávisle na délce jejich doletu mají sloužit hlavně ke strategickým účelům. Každá střela je schopná nést Každá ponorka je schopna nést až 16 střel trident. Každá z nich může mít teoreticky 12 hlavic. Od roku 1969 UK održuje něco, co se nazývá pokračující námořní odstrašování, protože no- nukleární zbraně jsou umístěny na po norkách. A bylo by možno eh, vlastně odpálit střely z ponorky, bylo by to nutné i zhruba 50 let. A je třeba také mm, udržovat eh, tato zařízení eh, v akceschopném stavu a budovat příslušné rezervní kapacity. Co se týče mezinárodních propojení, Spojené království spoléhá na mezinárodní partnery, zejména na USA, pro plnění nukleárního odstrašovacího programu. Mm, UK je eh, jaksi v způsobu odstrašování nezávislé, ale nukleární, eh, program nukleárních zbraní vůbec není nezávislý, eh, protože určitá část ponorky Vanguard SSBN byla koncipována a vyvinuta v UK, zatímco jiné komponenty, jako například spouštění spouštěcí a odpalovací systémy jsou vyrobeny ve Spojených státech. Všechny odjišťovací a odpalovací systémy jsou dodávány Spojenými státy. A také tady spolupracuje UK se Severoamerický, se, s USA a s Francií v rámci testování nových programů podle takzvané smlouvy Lancaster House Treaty z roku 2010. Co se týče cílů v odstrašování, vláda UK popsala své nukleární zbraně jako poslední politika zabezpečení v případě ohrožení UK. To znamená, že v případě krize či v případě prokupnutí terorismu proti UK nebo jejich spojencům by se to použilo. Klíčová role však vždycky byla bránit UK a Evropu e, při udržování nezávislé schopnosti použití nukleárního systému může UK zabezpečit, dojde-li k eskalaci že nebude závislá na rozhodování ve Washingtonu při nasazení nukleárních zbraní. Když to vezmeme do extrému, kdyby došlo k takové krizi nukleární zbraně UK by mohly také takzvaně obětovat UK, to znamená odstrašit protivníka využitím nukleárních zbraní, zbraní ale mm, podívejme se na sovětské archívy. Tady se dočteme, že eh, existovala sovětská válečná hra, která se jmenovala Sedm dnů k řece Rýnu a modelovala sovětský útok na NATO, včetně použití nukleárních zbraní na obou stranách a cílit proti UK a jejich nukleárních zbraním. Eh, v rejstřících UK, alespoň od roku 1970, je jasné, že fokus vlády byl méně zaměřen na potřebu komunikovat eh, schopnost odstrašení protivníkům, ale spíše zabezpečit také ochranu zájmu USA. Řečník velice rychle předčítá svou přednášku, takže tlumočníci dělají, co mohou. Včasné plánování nukleárních zbraní UK se zakládá na poválečných plánek, plánech pro užívání konvenčních strategických plánů bombardování. A tady bylo možno za rok dosáhnout 20 ehm, měst, pak 10, pak 4, což ukazovalo na snižování nukleárního ohrožení. Když se plnil problém odzbrojování, muselo se rovněž uvažovat o efektivním využití finančních prostředků, aby UK bylo schopno adekvátní reakce. Je třeba zabezpečit, že v krizi může UK reagovat i samo. Tony Blair řekl, eh, v takzvaném bílém papíře o nukleárních silách v roce 2006 je zcela zásadní, aby do eh, viditelné budu, do eh, blízké budoucnosti britští premiéři měli jistotu, jak odvrátit krizi způsobenou protivníkem. Eh, čili UK se spolehá rovněž na mezinárodní partnery, zejména na US cíkající se programu zbraní. Bude-li UK teoreticky schopno vyrábět veškeré komponenty nukleárních zbraní, eh, především obohacované urániem a plutoniem, jakožto materiál střelný, zatím tomu to tak nečiní. V té samé logice bylo by legitimní, kdyby UK používalo severoamerické střele, kdyby je USA poskytlo. E, a při dodávce těchto komponentů e, bude UK nuceno dodržovat kompabilitu s systémy USA a všechny závazky. A jak by to tedy vypadalo v hypotetickém případě rozhodnutí o stažení zbraní? Eh, já si myslím, že to je přesně ten argument, proč UK se snaží využívat dokonce výběrová řízení pro dodávky komponent pro střely eh, z USA. Čili já bych řekl, že tady, tady nestačí jenom kritérium úspor nákladů. Je také třeba zohlednit dobu včasného dodání, čili to není otázka nákladů, ale do otázka včasnosti. Je třeba Sice, aby to bylo samozřejmě co možná nejlevnější, ale také včas. A teď bych rád něco řekl k výzvám UK v nukleárním ohrožování. E, veřejnost je poněkud komplikovaně postavena k tomuto tématu. Šetření ukazuje, e, výzkum veřejného mínění ukazuje velkou citlivost občanů k této otázce lidé váhají mezi, tomu, mezi tím přiklonit se k naprostému odzbrojení a mezi snížením nákladu a to dále. E, silná parlamentní většina je však pro udržení nukleárních zbraní. E, ale samozřejmě někteří říkají, že je třeba vydávat ty prostředky na jiné účely. UK eh, eh, se snažilo eh, snižovat, tedy postupovat v rámci odzbrojování jako příklad, ale nedomnívám se, že to bylo následováno všemi spojenci Eh, Obraný program UK stojí pod velkým finančním tlakem. Eh, nukleární program UK se nachází ve velkých potížích, co se týče materiálu a co se týče hydrodynamických komponent dodávaných z Francie. UK stále ještě není pod přímou hrozbou v rámci těchto víze a pomoc USA pomohla v této oblasti, ale je třeba učinit ještě hodně práce a e, tento parlament bude muset rozhodovat o nových nukleárních válečných hlavicích, zejména v souvislosti s výzvami souvisejícími s Brexitem. Profesor Benjamin. Děkuji. E, Pane řediteli, nyní pan profesor Benjamin o Twitteru. Děkuji, paní předsedkyně. A posledně, když jste mě pozvali na váš podvýbor, tak jsem hovořil o jaderných výzvách a jsem rád, že teď jste mě také pozvali a mohu hovořit o jaderném zastrašování, o francouzském příkladu. Jako jeden z vašich členů zde právě řekl dopoledne, tak my jsme dříve eh, myslívali tak, že eh, již eh, to je způsob, který není atraktivní, že již se vyčerpal a my jsme si uvědomili teď v posledních desetiletí, že to je úplně naopak skoro. Aspoň to říkají i pozorovatelé, analytici, kteří zkoumají mezinárodní vztahy a násilí, které existuje mezi státy. Takže pokud jde o francouzskou doktrínu jaderných zbraní, byste mě požádal, abych řekl, jak to vidí Francie, tak musím říci, že e, pravidelně se to specifikuje a vysvětluje v oficiální e, literatuře, tady nezastupuji vlastní zemi, takže já řeknu, dám to do určité perspektivy a řeknu vám hlavní fakta a čísla která se týkají mm, tohoto velice specifického francouzského příkladu a určitě poté můžeme hovořit detailněji o tom, jestli si budete přát. Asi si pamatujete, že strategická revize obrany a bezpečnosti to je poslední koncepční rámec eh, Eh, zveřejněný v eh, prosinci 2017 a v té době ve Francii mm, se eh, za vedl vojenský program 2014 až 2019, tedy pětiletý plán, který prezentovala vláda v únoru a který byl přijat v březnu. Eh, parlamentem a tedy dolní komorou a senátem v květnu a eh, tam řeknu, jaké byly principy tohoto zákona a eh, zastrašování jaderného, jaderných, jaderného zastrašování. Takže pro nás to je pořád Eh, jaksi základ naší vojenské strategie. A za druhé, je to čistě defenzivní prostředek. To znamená, že jaderné zbraně v podstatě se, se mohou nasadit pouze za extrémních okolností, kdy je třeba se bránit. A samozřejmě to je eh, to vede k takovému vel- základnímu paradoxu eh, jaderných zbraní a jejich zastrašovacího účinku tak jak eh, myslím, že s tím souhlasí Spojené státy, Francie i Spojené království. To znamená, ty zbraně v podstatě jsou zbraně, které se, eh, že, u kterých se eh, má za to, že se nikdy nepoužijí. A musí, ale na druhé straně musí být na 100% spolehlivé a by byly vnímány jako důvěryhodné. A takže hlavní principy, které je třeba si připomenout, je za prvé princip stálosti permanentnosti. To znamená, eh, ty, eh, ty musí, to musí být eh, zastrašování, které existuje v čase. A potom mm, je zde i třeba taková ta myšlenka té minimální vytelání, životně důležité kapacity, ale nikdo to nedefinoval, kolik to je. To je také koncepce, která se v čase vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí a vnímá strategické prostředí. A třetí bod, to je princip strategické autonomie, jak to asi znáte, tedy zastrašování. To je otázka národní suverenity a to znamená, je to v kompetenci národních států a také eh, je velice dobře známo, že strategická autonomie i je, jde ruku v ruce s participací a spoluprací as we know the NATO e 1974 concept. Uh, je to otázka koncepce, kterou uh, uznává jak Francie, tak také Spojené království. A uh, v roce 1995 bylo prohlášení uh, britské a francouzské. Týkalo se vitálních zájmů obou států opět eh, nelze to úplně přesně definovat. A poslední z těch eh, smluv je z listopadu 2010 opět mezi Francií a Spojeným královstvím. Šlo o združování prostředků a zdrojů a národní odstrašující politiky. A jak víme, tak to pokračuje od roku 2010 takže to jsou ty dva pilíře francouzské e, politiky odstrašování. Je třeba si uvědomit, že strategické pozemní síly, e, které vlastně ze strategických e, důvodů jsou zařazeny do celého systému francouzské obrany, eh, pozemní síly, letectvo a také námořní eh, strategické síly. To znamená, ta francouzská doktrína hovoří o tom, že je možné použít všechny tyto složky pro odstrašení. Pokud je o letectvo, eh, tak tam jsou dvě letky, které eh, obsahují zhruba 40 bombardérů, 14 eh, tankovacích letadel, zhruba 10 eh, letadel zhruba 10 letadlových lodí. To je taková specifikace těch možných sil, které lze použít. Pokud jde o eh, supersonická letadla, tak eh, ty mají eh, ve výzbroji speciální střely a toto letectvo je schopné použít zase v té hydrofobní oblasti Eh, rychlé střely s velkou účinností a je možnost eh, zase letadla, aby letadla vzlétla a vrátila se zpět eh, v případě odstrašujícího nasazení. A poslední složka je zejména takovéto konečné varování aby byl obnoven odstrašující účinek a někteří z vás to znají, možná všichni, je to ta francou, to francouzské specifikum pro obnovení eh, odstrašujícího účinku v době krize. Je to, to námořní, je to ten námořní pilíř francouzského eh, vojenského arzenálu, které je možné pro odstrašující účinek v době krize využít. Pokud je o námořní strategické síly, strategické námořní síly, eh, se má eh, čtyři ponorky s jadernou výzbrojí, které jsou základní částí francouzské kapacity od eh, té doby, kdy námořnictvo bylo v roce 1996 postiženo redukcí aktivních ponorek ze 6 na 4. Ty 4 obsahují, nesou balistické zbraně, ostřely N 51 a TNO 616 pouhá existence této platformy byla potvrzena jako prostředek pro eh, okamžité odstrašující účinky. Samozřejmě je to eh, pro druhý úder, kapacita druhého úderu také. Tento program eh, v tuto chvíli, pokud jde o roky 2014-2019, tak ten eh, atomový odstrašující účinek eh, představuje miliony ro- eh, euro ročně, je to zhruba několik procent celkového vojenského rozpočtu a je to zhruba 50 rozpočtu Eh, od 60. let a opět je to jenom 30 eh, v roce 1990. To znamená, že rozpočet vykazuje klesající tendenci. Pár slov o tom, jak to vnímá obyvatelstvo francouzská, francouzský jaderný odstrašující účinek. Eh, obyvatelé nikdy nekritizovali. Před pár lety ale vznikla diskuze, souvislosti s ruským odstrašujícím účinkem eh, vzhledem k rostoucí teroristické hrozbě, která to jsou ty identifikované, neidentifikované cíle ve Francii a mimo Francii. A to samozřejmě opravňuje tuto debatu. Nicméně tato krize, pokud jde o strategické Eh, incidenty jako na Ukrajině, tak eh, nás nepřekvapí, že podle poslední ankety francouzští obyvatelé jsou pro národní atomový odstrašující účinek. A tato, toto pro se zvyšuje. Eh, bylo rozhodnuto že v současných pěti letech se upraví eh, prostředky do budoucna a i s tím obyvatelé ve velké míře souhlasí. Eh, ty výzkumy také ukázaly, že francouzi jsou eh, do určité míry ambivalentní, pokud jde o jaderné otázky. Dejme tomu, když to pojmeme jako v národní pojistku, tak eh, s tím je souhlas. Je to otázka opět obecná. My jsme někde eh, uprostřed už delší dobu. Pokud jde o proces odzbrojení, eh, tak to je vlastně budoucnost. V roce po roce 2000, jak už bylo řečeno, odstrašující účinek je jeden z první, jedna z prvních pěti funkcí, to znamená ochrana a anticipace, intervence a prevence. A do budoucna je třeba zajistit, eh, aktualizovat eh, tyto složky podle aktuální situace národního zájmu a zejména to, ta strategická revize se obrátila také na kapacity, které eh, zabraňují hrozbám, zejména eh, obrana vzdušná, antibalistické a podvodní eh, systémy. Jde o rychlost, přesnost a to jsou hlavní výzvy, se kterými je třeba se v tomto programu vypořádat na dalších 15 let. Pokud dojde o odstrašující programy, tak jak všichni víme, tam jsou otevřené otázky v souvislosti s článkem 6 NPT, pokud jde o odzbrojení eh, u všech členských států. Francouzská doktrína je založena na skutečnosti, že upgradeování ne, nemodernizace eh, celého procesu odzbrojení, zachování jaderné odstrašující složky je plně chápána při, je to jako nástroj založený na možnosti strategického překvapení eh, v konkrétní situaci. Je to konzistentní také s principem eh, z toho, aby byla země soběstačná v této oblasti, aby ten účinek byl dostačující. Eh, jsou tu některá důležitá opatření Francie, vždycky on eh, jednostranně vnímala opatření v odzbrojení a vždycky eh, viděla věci jako celek. A pokud jde o aktuální situaci, tak jenom připomenu ratifikace z CVBT a modernizace infrastruktury po roce 1999, eh, otázky štěpného materiálu, jaderného, eh, Perlat Markol na jihu Francie. Je to dlouhodobý proces, s různými opatřeními eh, jedno eh, redukce nebo snížení o jednu třetinu, pokud jde o ponorky, eh, snížení počtu letecké, leteckých složek na dvě letky a z 500 na 300 snížení u jaderných hlavic. Současný program vypadá takto. Možná, že víte, že eh, životnost 25 eh, a 20 let je eh, u tohoto odstrašujícího programu od roku 1930. A pokud je o námořní síly N55 verze C bude sloužit, bude nasazena a budoucí verze M51 se bude vyvíjet, pokud jde o výrobu třetí generace této platformy. Ta přijde také a to je ta nejnáročnější, finančně nejnáročnější část. Pokud jde o letecké služby, tak se eh, vyrobil, vytvořil Rafal v letce Lafayette a SMP jsou střely, které budou eh, modernizovány Eh, ASN 4G také a také budou obnoveny, obnovena flotila tankerů až do roku 2030. Tento program, který se bude realizovat, eh, bude obsahovat také eh, nukleární transmise. A pokud je o náklady, náklady tohoto upgradeu, které byly zveřejněny a diskutovány už v roce 2011, čili to není nic nového, ani pro Francii, ani pro Fra- eh, parlament. A je možné, že je tu rozpočtový cíl, možná, že dojde ke zdvojnásobení eh, současných rozpočtových nákladů eh, v porovnání s postupným snížením. A jak už jsem říkal, tak začneme námořní částí do... Takže myslím, že mohu uzavřít s tím, že tato čísla, která očekáváme, se budou muset modifikovat eh, podle skutečné potřeby. Děkuji vám, pane profesore. Kolegové, otevírám druhé kolo eh, otázek a odpovědí a chci připomenout, že eh, tlumočení končí ve 12 hodin 30 minut. Přesně omlouvám se, my můžeme zůstat, ale odpovědi už nebudou tlumočeny. Začneme tedy koordinátory, paní Valea. Děkuji vám. Jenom krátká otázka. Řekl jste, že Spojené království mělo problémy s financováním tohoto programu. Zajímá mě. Pokud máte eh, něco k veřejné podpoře eh, co si myslí Británie o novém přístupu k odstrašujícím účinkům, jestli máte nějakou veřejnou podporu k tomu, podporu veřejnosti. A pokud jde o pana Odkovertur, vy jste zmínil eh, ten eh, veřejný výzkum eh, a klesající souhlas s snižováním prostředků na obranu. Ale jak byla formulována ta otázka? Byla obecná anebo zahrnovala i jaderný program? protože tam se to může lišit. My máme vlastně, eh, my víme, že nová hrozba není to též jako hrozba obecně, čili pro naše obyvatele eh, je to rozdíl. Pokud byste se k tomu mohl vyjádřit, eh, jestli ta podpora byla pro konkrétní složky nebo obecně. Děkuji. Děkuji vám, paní Lozy. Děkuji. Mám otázku, kterou jsem položila už předtím a na kterou se nějak zapomněla, takže oběma dalším panelistům ji položím také. Týká se to eh, výstavby testů a umístění eh, nových eh, raket a střel ve Spojeném království a ve Francii zda je k tomu souhlas, zda to skutečně může sloužit odstrašení a co oba si o tom myslíte. Děkuji. Uh, Mrs. Claire Moody.